Dobré ráno spolek. Já si myslím, že bychom měli začít, proto abychom nepřekročili čas vymezený. Při přebírání tady to předsednického místa jsem chtěl říci, že jsem opravdu se cítím poctěn já jsem již v minulosti předsedal zasedáním, eh, byla to zasedání Koreperu, ale je to 25 let a bylo daleko méně členských států, nebylo to tak složité. Ale eh, mám eh, jestliže člen Národního parlamentu předsedá Eh, tomu druhému zasedání je to, myslím, významný signál, eh, který poukazuje na národní odpovědnost a současně je tu hm, i na eh, unijní odpovědnost na některých úrovních a je stěžejní naučit se Eh, aby národní parlamenty dokázaly s Evropským parlamentem eh, spolupracovat, jestliže chceme dosáhnout skutečně kvalitní úrovně kontroly eh, nad parlamenty, pardon, nad agenturami v rámci spolupráce nás všech, kteří za to zodpovídáme. To je, myslím, důležité. Dnes ráno budou dva bloky. Eh, první, který teď začne, se týká ochrany hranic Evropské unie a posílení evropské solidarity a šengenská spolupráce eh, s úlohou agentury Frontex. Zástupce je tady po mé levici. A potom v 10.30 eh, bude závěrečné zasedání Eh, které má název Vést boj společně, jak pomohou vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament posílit svoji vzájemnou spolupráci a dohled nad agenturami. Já v tom svém úvodním eh, proslovu jsem to právě citoval. Budeme mít teď v prvním bloku eh, tři, blo, tři řečníky, pan Leitinen za Frontex, pan Buzutil, který je zpravodaj pro Frontex, za výbor Libe a e, paní Conoglu, která seděla po mé levici, je, sedím po mé levici a ona pohovoří jménem příslušného výboru řeckého parlamentu. A poté předám slovo střídavě dvěma členům národních parlamentů a jednomu členovi Evropského parlamentu a poprosím Eh, aby se přihlásili případně písemně eh, všichni, kdo chtějí eh, vystoupit. Doufám, že ve 12.30 skončíme. Skutečně je potřeba držet se toho dvouminutového limitu, jinak berete vlastně možnost promluvit osobám, které jsou dále za vámi. Nyní tedy pan Leitinen který má PowerPointovou prezentaci, která doufám se objeví tady na plátnech po obou stranách a pomůže nám sledovat, co říká. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Ve spolek je mi velikou ctí být opět pozván na společné zasedání Evropského parlamentu a e, zástupců národních parlamentů já v následujících deseti minutách trochu vysvětlím nebo připomenu, jak eh, je problematika rozsah ochrany hranic z pohledu Evropské unie a potom vypíchnu několik témat, která souvisejí s Frontexem a eh, kontrolou hranic eh, v tom evropském kontextu. Moje první poselství se týká tedy hlavních cílů my jsme zapojeni do řízení problematiky migrace a na druhé straně e, se e, zabýváme také bojem se závažnou trestnou e, činností, organizovanou trestnou činností na hranicích. Cílem je, aby na hranicích všechno probíhalo podle pravidel, ale na druhou stranu je také cílem zajistit hladký přechod hranic Eh, pro legální aktivity. Kromě toho filozofie a přístup, eh, ten evropský přístup, eh, který se opírá o evropskou legislativu, a my jak si máme za cíl chránit zájmy a hodnoty Evropské unie, jako je volný pohyb Eh, které je čím dál tím více zdůrazňovaným principem, nejenom respektovaným. A eh, to je tedy mm, ten rámec, ve kterém se pohybujeme. Eh, přejdeme k dalšímu obrázku. Já bych chtěl připomenout strategii, integrovanou eh, strategii eh, bezpečnosti hranic roku 2006. První tý část se eh, týká praktiků pátá, a pátá se týká mm, zákonodárců a mezi tím je tedy mm, celá ta organizace. Jedná se o všechny všechna opatření, která musí být přijata pro vyšetření závažné orga, organizovaného zločinu na hranicích. Třetí je, eh, je geografický rozsah našich aktivit, to znamená nejenom přímo na hranicích, ale také před hranicí, na hranici, ale i za hranicí. Čtvrtý element tady vidíme je v eh, spolupráce mezi agenturami. Tady máme bohatý prostor pro zlepšení jednotlivé eh, eh, orgány, které se nacházejí na hranicích na místní, regionální eh, a u evropské úrovni musí spolupracovat. Jak jsem říkal, ten pátý aspekt se týká poli, určování politiky a legislativy tak, aby praktici v terénu dělali svou práci náležitě. Eh, dále, co se týče role Frontexu, já nebudu číst eh, ty právní úkoly a povinnosti, ale pokusím se popsat jeho roli. Výchozím bodem je, že členský stát zodpovídá za kontrolu vnější hranice Evropské unie. To je eh, výslovně uvedeno v Lisabonské smlouvě, tato, tento přístup funguje všude, počínaje štokholmským programem, vnitřní e, strategií a tak dále. A tady ta jaksi dělba odpovědnosti je nepochybná. Čili Frontex není tím orgánem, který rozhoduje za členské státy. Vždy jsou to členské státy, které rozhodují a e, povolují vstup a tak dále co je naším úkolem, e, co je naší přidanou hodnotou navíc k činnosti členského státu. My k tomuto účelu máme jedinečné portfolio. My jsme Evropská agentura, založená na podporu evropských aspektů. Podpora kultury e, ochrany hranic nebo kultury e, hraniční stráže, to, to znamená způsob, jakým chtějí Evropané eh, kontrolovat své vnější hranice. Počínaje jednou ze základních hodnot a zájmů je plné respektování a dodržování základních práv Eh, dále eh, usilujeme o další harmonizaci a interoperabilitu, protože jedině, když budeme schopni spolupracovat v rámci harmonizovaných eh, systémů a podobně, budeme schopni chránit hranice. Čili cílem Frontexu je posílit schopnosti členských států a k tomu máme jedinečné portfolio, jak jsem říkal. My můžeme eh, informovat členské státy o situaci, máme eh, širokou eh, síť analytických kapacit a můžeme a členské státy nyní mají daleko více informací k dispozici než v minulosti. Další částí našeho portfolia je společný operační a pilotní projekt. To je asi nejvýznamnější součást třeba na turecko-řecké pozemní hranici, eh, potom na Kanárských ostrovech, na letištích a podobně. To jsou, to jsou ta cílová eh, místa, to je hodně viditelná část našich aktivit, ale cílem těchto společných operací není nahrazovat e, výkon státních orgánů, ale podporovat a posilovat kapacity e, při každé operaci je jedním z cílů posílit kapacity příslušného členského státu při kontrole hranic. Další součást našeho portfolia je vzdělávání, výzkum a vývoj. A tady my jsme vytvořili e, široký evropský vzdělávací program, do kterého jsou zapojené všechny členské státy. Pracujeme eh, nebo vzděláváme pracovníky střední úrovně i, vysok, i, i eh, vysoké eh, úrovně a posilujeme takto tedy schopnosti členských států chránit hranice. Nyní, co se týče expertních kapacit, je nás 300 pracovníků. To jsou tedy naše lidské zdroje, naši pracovníci. Máme analytické kapacity, metodiku, eh, která eh, umožňuje využívat informace, které získáváme jak z členských států, tak z jiných Eh, zdrojů, eh, to jsou ehm, eh, analýzy rizik, které my poskytujeme členským státům, aby byli varováni před nebezpečími. Máme také půl expertů, což jsou takzvané týmy ochrany hranic, máme i e, prostředky jako helikoptéry, lodě a podobně od členských států, což nám umožňuje e, jaksi e, zapojovat se a cílem je vždy, jak si nabízet tu hodnotu navíc. A v neposlední řadě je tu otázka rozpočtu, který má kompenzovat zapojení členského státu do našich koordinovaných akcí. To je jeden ze zdrojů, který tedy také tady máme. Potom několik slov o budoucnosti. Já jsem už zmínil e, novelizované nařízení, které brzy vstoupí v účinnost také strategie Frontexu bude muset být příslušně upravena. Nařízení je výchozím bodem, ale další významný strategický faktor je stávající program, který vede Evropská komise, to je Evropský systém dohledu Eurosur. To je E, základní nástroj pro výměnu informací mezi členskými státy a Frontexem v oblasti ochrany hranic do budoucna. A musíme také akceptovat e, e, fakt, který vyplyne z finančních perspektiv, musíme vyjít z finančních skutečností, to znamená více e, soustředění na priority, lepší systém ukazatelů výkonnosti a, podíval, a musíme zjišťovat, kde právě my můžeme přidat větší, lepší přidanou hodnotu pro bezpečnost evropských občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji. A další bude vystupovat pan Busutil. On je z zpravodaj pro nové e, nařízení Frontexu a dávám mu slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se omluvil v první řadě za to, že jsem přišel trošičku pozdě, ale ta cesta byla opravdu náročná. Jako člen Evropského parlamentu se musím věnovat otázkám, které jsou samozřejmě v souladu s tématem dnešního zasedání. A to znamená, že je třeba hovořit o té demokratické odpovědnosti této agentury. A já budu odpovídat následovně. Spousta lidí tam venku v posledních letech si stěžovala eh, dvěma různými způsoby na tuto agenturu. Lidé, kteří jsou ze zemí, které se potýkají s velkými migračními toky a myslí si, že tato agentura nepracuje efektivně. Na druhé straně jsou lidé, kteří si myslí, že tato agentura porušuje lidská základní práva, anebo zavírá oči před tím, když vidí, že lidská práva jsou porušována. A tyto stížnosti jsou opravdu velmi závažné a proto se jim musíme věnovat. Tyto dvě obavy jistě byly také předmětem zamýšlení se Evropského parlamentu a proto jsme také odhlasovali nedávno obnovený mandát pro tuto agenturu. A jaká je naše odpověď na tyto obavy? Samozřejmě, že to nařízení musí být eh, pozměněno, musí být více viditelná a tato agentura musí fungovat efektivněji a účinněji, ale zároveň musí být také posílena její odpovědnost. A dovolte mi, abych ve svém projevu zmínil některé způsoby, prostřednictvím kterých bychom chtěli zlepšit demokratický přeskum práce této agentury. A doufáme, že tento způsob by mohl být řešením pro obě dvě ty obavy, které jsme zmínili na začátku. To znamená ta obava z nedostatečné efektivnosti, účinnosti a poté ještě ty obavy spojené s porušováním lidských práv. Co se týče tedy toho demokratického přeskumu. Evropský parlament skrze pozměňovací návrhy se věnuje různým změnám, které zde vyčíslím a jde v podstatě o snahu posílit demokratickou odpovědnost této agentury. Například chceme, aby v zákoně bylo ustanovení, které stanoví, že počet pohraniční stráže bude, z každého členského státu bude zveřejňován. A tato informace bude povinně poskytována Evropskému parlamentu, stejně jako informace týkající se technického vybavení, které poskytují každý, každé jednotlivé členské státy. Samozřejmě, že tato agentura se potýkala v rámci svých misích eh, s velkými těžkostmi, protože ve chvíli, kdy se začala obracet na členské státy a prosila je o personál, to znamená o pohraniční stráž, anebo e, žádala technické vybavení, tak členské státy velmi často selhávaly. To znamená, že neposkytli to, co slíbili. To znamená, že když přišlo na lámání chleba, tak prostě to slíbené vybavení nedošlo. To znamená, jakým způsobem zajistit, aby tyto úkoly a povinnosti byly plněny. Řešením by bylo ustanovení, v rámci něhož by agentura pravidelně zveřejňovala jaké prostředky poskytují všechny členské státy. A tím si myslím, že by byla posílena demokratická kontrola Eh, této agentury. Samozřejmě jde také o eh, kontrolu nad dohodami mezi Frontexem a dalšími agenturami, které se zabývají azylovými otázkami nebo lidskými právy, nebo také dohody mezi Europolem a Frontexem. A to všechno by mělo být přeskománo Evropským parlamentem. A díky tomu Evropský parlament by opravdu mohl lépe dohlížet nad prací eh, Frontexu ve chvíli, kdy spolupracuje s jinými agenturami. Kromě toho, agentura bude také poskytovat Evropskému parlamentu poskytovat informace o dohodách se třetími zeměmi. A toto je velmi důležité pro velký počet lidí. To znamená, jaké, s jakými státy tato agentura spolupracuje ve chvíli, kdy hovoříme o třetích zemích jaké země nebo jakým zemím se podařilo uzavřít dohodu s agenturou Frontex. U jakých zemí víme, že dochází k neustálému porušování lidských práv? A agentura bude muset Evropský parlament také informovat o tom, jaké styčné důstojníky vysílá do jakých třetích zemí. Co se týče základních lidských práv, Jak jsem již zmiňoval na začátku, tak jedna z hlavních stížností vůči této agentuře se týká migračních toků a e, ta stížnost spočívala jaksi e, v tom, že si lidé stěžovali, že jsou porušovaná lidská práva, což je opravdu jaksi velmi, e, velmi závažné obvinění. Já musím říci, že já tyto obavy nezdílím, protože já si myslím, že pro Evropský parlament, členské státy a evropské agentury je zcela zásadní, aby byla lidská práva dodržována. Nicméně ty stížnosti existují, ty obavy existují a my se jim tudíž musíme věnovat. To znamená, že jsme vytvořili monitorovací mechanismus, který bude přeskomávat aktivity agentury a dalších jaksi spolupracujících agentur z hlediska dodržování lidských práv. To znamená, že v agentuře budou úředníci, kteří budou nezávisle splňovat své povinnosti a kromě toho bude také vytvořeno konzultační fórum, v rámci něhož budou posuzovány eh, agentury nebo organizace, včetně UNHCR, a to budou v podstatě organizace, které budou se také podílet na kontrole dodržování lidských práv ze strany této agentury. Ve chvíli, kdyby se zjistilo, že došlo k porušení lidských práv v průběhu jakékoliv mise, tak v tuto chvíli již poprvé existuje možnost zrušit nebo pozastavit misi této agentury. To znamená, že tímto způsobem si myslím, že odpovídáme zcela zásadně na tyto obavy týkající se jaksi porušování lidských práv. To znamená, že tady existuje velmi efektivní kontrolní mechanismus, který se stane součástí legislativy. Kromě toho, si myslíme, že ta kontrola nebo dohled přeskum byl posílen i následovně. Ve chvíli, kdy dochází ke zpracovávání soukromých údajů jakýchkoliv osob, tak v tom případě agentura musí jednat v rámci velmi striktních podmínek, které se týkají dodržování nebo ochrany osobních údajů. Toto ustanovení se stalo součástí legislativy po jednání s agenturou ETPS, která se zabývá právě ochranou eh, osobních údajů. A tímto způsobem jsme zajistili, že i z úhlu pohledu ochrany osobních údajů aktivity této agentury jsou v pořádku a nezadávají jaksi důvod k obavám. Co se týče eh, operací navracení, a to bude poslední bod mého projevu, tak toto samozřejmě vzbuzovalo také velké množství obav u velkého počtu lidí. Co se stane, když lidé jsou navráceni do zemí původu? Dojde k nějakému monitoringu toho, v jaké situaci se nachází? Eh, je nějakým způsobem kontrolováno, zdali po jejich návratu do jejich země původu jsou dodržována jejich lidská práva? A proto my jsme se rozhodli zavést ustanovení, že Každoročně Evropská komise, to znamená ne agentura, ale Evropská komise by měla informovat Evropský parlament o výsledcích tohoto monitoringu, který se týká právě těchto eh, operací navracení. A to od začátku do konce. To znamená, že všechny operace tohoto typu, jejichž eh, aktérem je agentura, to znamená včetně samozřejmě operací, které organizuje agentura sama, tak od této chvíle Evropská komise musí velmi striktně kontrolovat, jakým způsobem byla dodržována lidská práva v těchto případech. Výkonný ředitel samozřejmě může být pravidelně pozýván na naše setkávání a my jsme samozřejmě velmi eh, rádi, když přijde bezprostředně po té, co obdržel pozvání Evropského parlamentu. A nakonec ještě otázka rozpočtu ve chvíli, kdy nemáte dostatek finančních prostředků, tak je velmi těžké zajistit efektivní fungování a Evropský parlament opravdu v posledních sedmi letech byl velmi dobrým partnerem této agentury a snažil se zajistit, aby agentura měla dostatečn, dostatečné množství prostředků. Evropský parlament se vždy snažil udělat vše proto, aby hlavně ten operativní rozpočet byl stále navyšován a aby agentura mohla plnit odpovídajícím způsobem své úkoly. Já doufám, že tímto jsem vám poskytl jaksi takový ten obecný přehled o tom, jak jsme se snažili posílit demokratickou eh, odpovědnost agentury a také efektivnost eh, splňování jejich úkolů. Samozřejmě, že v tuto chvíli jde eh, o to, aby toto nařízení vstoupilo v platnost a aby se všechno stalo skutečností. Děkuji. Děkujeme. To je velice užitečný přehled. A třetí bude vystupovat paní Vasiliky Conoglu, která bude hovořit jako členka stálého výboru pro veřejnou zprávu, veřejný pořádek a spravedlnost řeckého parlamentu. A není tajemstvím, že to je země, která e, má e, velký, která trpí velikým nárůstem toku imigrantů. pane předsedající Děkuji, děkuji, pane Pro mě je to opravdu skvělá příležitost, že zde mohu zastupovat řecký parlament a budu hovořit o tématu, které je pro naši zemi velmi důležité, protože Řecko opravdu um, trpí dopady nekontrolovaných eh, migračních toků. My máme nejdelší pozemní i námořní hranice eh, k těm zemím, ze kterých eh, proudí ty největší migrační toky. Ráda bych vám dala několik údajů, abyste měli lepší představu. V minulém eh, roce jsme v naší zemi zadrželi 132 tisíc nelegálních přistěhovalců tuto chvíli v tomto roce je to již 43 859. To znamená, že došlo tady ke snížení o 39,1% ve srovnání s minulým rokem. Nicméně stále je to velmi znepokojující počet. Samozřejmě, že jsme všichni byli svědky změn v severní Africe a to samozřejmě vede k navýšení migračních toků směrem k Evropě a proto musíme reagovat velmi rychle. Nelegální přistěhovalectví je opravdu velkým problémem způsobuje humanitární problémy v první řadě, protože naše úřady se snaží vypořádat s opravdu tisíci a tisíci nelegálních eh, přistěhovalců. A kromě toho je třeba zohledňovat opravdu nelidské podmínky, ve kterých eh, tito přistěhovalci v posledních měsících žili. A to je třeba samozřejmě si uvědomit také v souladu se současnou krizovou situací, ve které se nacházejí občané Řecka. To samozřejmě ovlivňuje také soudržnost a sociální stabilitu v naší zemi. Kromě toho, náklady spojené se žádným žádost, s žádostmi o azyl jsou opravdu neuvěřitelně vysoké. Žádost o azyl je tématem, z eh, kvůli kterému jsme jaksi neustále kritizováni. Ale já chci říct následující. Ve chvíli, kdy kritizujeme, tak můžeme kritizovat ve chvíli, kdy ta situace je stejná ve všech členských státech, ale ne všechny členské státy se potýkají s takovým množstvím e, přistěhovalců. My musíme zpracovávat tisíce a tisíce žádostí o azyl. Většina z nich je falešná, je padělaná a z toho důvodu jsme neustále vystavováni neuvěřitelně velkému tlaku a z toho důvodu jsme také vytvořili akční plán, který by měl tuto situaci změnit. To znamená, že se snažíme změnit eh, ten postup žádosti o azyl. Snažíme se samozřejmě také změnit životní podmínky přistěhovalců, ale tu zodpovědnost nemůžeme nemůžeme převzít ve chvíli, kdy nebude vytvořena evropská azylová politika nebo evropská politika týkající se azylu a přistěhovalectví, protože všichni víme, jak vypadá současná demografická situace, jaká je hospodářská situace, eh, hospodářská situace. Přeskum nařízení Dublin 2 tato jaksi exkluzivní pravomoc nebo exkluzivní zodpovědnost, která leží na členském státě, do něhož eh, přistěhovalec přišel jako do první členské země, tak já si myslím, že to je něco, co je třeba změnit, protože členské státy, které se nachází u vnějších hranic, musí převzít všechnu zátěž, všechnu zodpovědnost. A já si myslím, že toto je bez jakýchkoliv pochyb nesprávné, nespravedlivé. A kromě toho je velmi zajímavé povšimnout si toho, z čeho vlastně vychází demokracie jako taková. Ne, že my bychom si chtěli v tuto chvíli přivlastnit všechny evropské instituce, to ne, ale uvědomte si, že fenomén přistěhovalectví, tak to je věc, kterou se zabýváme již velmi dlouho. To znamená, že řecká skutečnost je něco, co máme na očích opravdu každý den co se děje na řeckých hranicích a jsou to také zároveň evropské hranice, to je něco, co je jasným důkazem toho, že přistěhovalecké toky na vnějších hranicích Evropy nejsou pouze národním problémem, nýbrž jsou evropským problémem a proto se mu musí Evropa věnovat. Co se týče Frontexu, tak Frontex eh, samozřejmě stejně jako řecké úřady se snaží dělat vše co mohou. Snažíme se posílit kontroly na vnějších hranicích Evropské unie. A z toho důvodu je třeba také zamezit tomu, aby existovaly i nadále ty právní mezery, které existují. Musíme zajistit, aby nedocházelo k takovému přílivu nelegálních eh, přistěhovalců. A proto Frontex musí být posílen. Operace Poseidon, která funguje od roku 2006 na řecko-tureckých hranicích, již slaví první úspěchy. Úřad Frontexu na Pireu který již jak si vykonal několik pilotních projektů, si stanovil za cíl provádět takovéto akční plány také na jeho východním pobřeží. A my bychom byli velmi rádi, kdyby tento projekt, kdyby se z tohoto projektu stal opravdu stálý projekt, tak abychom zabraňovali přílivu nelegálních přistěhovalců a aby mohlo docházet k okamžitým repatriacím. To znamená, že je třeba ještě jednou přeskoumat roli občanů ze třetích států, kteří jsou nelegálními přistěhovalci, ale zároveň nemohou být repatriovány. Musíme si musíme se dohodnout na tom, jakým způsobem se tedy bude, budou řešit tyto případy a proto potřebujeme i dobré bilaterální dohody. To znamená, že aplikace repatriačních dohod musí být součástí bilaterálních dohod Evropské unie se všemi třetími státy. Evropská unie může vyvíjet tlak, může také povzbudit třetí země k tomu, aby lépe spolupracovaly. V případě Turecka, tak to je opravdu velmi specifický případ, protože na těchto, nebo jak si z tohoto směru, na těchto hranicích dochází k největšímu přílivu nelegálních přistěhovalců. Repatriační dohoda s Tureckem je v tuto chvíli daleko důležitější, než kdy, byl, než kdy byla. Také potřebujeme dohodu s Pakistánem, s Marokem a s Alžírskem. Tady ta jednání musí být zrychlena a musíme zde zavést podobné postupy, které existují již eh, i u jiných států, protože se musíme vypořádat i s migračními toky z Egypta, z Afganistánu i z Iráku. A co se týče kontroly tohoto úřadu, tady hovoříme o demokratické kontrole a proto já bych si dovolila jednu poznámku. Musíme posílit statut Frontexu. Ve chvíli, kdy budeme chtít, aby Frontex pracoval efektivně, tak musí mít podobný statut jako Europol. Je to zcela zásadní pro evropskou demokracii. Frontex musí mít evropskou dimenzi, musí spolupracovat s Europolem v rámci svých misí a pravomocí, protože Všichni víme, že i tady je velmi důležité dodržování lidských práv a proto je to orgán, který musí být kontrolován demokratickým způsobem. Tento evropský orgán musí tedy podléhat parlamentní kontrole. Ve chvíli, kdy hovoříme o rozšiřování, tak nezapomínejme na to, že nejde o to pouze se rozšiřovat do šířky, ale i do hloubky. Nezapomínejme na hluboké kořeny Evropské unie. Národní parlamenty musí mít nezávislý manévrovací prostor. Tento prostor musí být legitimním pohledu demokracie. A Frontex musí mít také svou demokratickou legitimitu. Současná situace v Evropské unii možná není nejlepší, nicméně bohužel ten pokrok, kterého jsme již dosáhli, je v tuto chvíli ohrožen. Protože například šengenský systém je jedním z hlavních pilířů Evropské unie. Ale my jako Evropané velmi často tento systém spochybňujeme. Ten dialog, který byl započat a který se týká několika nástrojů kontroly vnějších hranic, tak vidíme, že tady velmi často dochází k porušování toho, co je Schengen jako takový, ale my, nemůž, my se nemůžeme vrátit do minulosti, nemůžeme udělat krok vzad. A z toho důvodu je třeba zohledňovat princip solidarity a je třeba spravedlivě rozdělovat zátěž mezi všechny členské státy. O tom se hovoří mimo jiné i v Lisabonské smlouvě. A bylo by opravdu velmi špatné, kdyby dva roky po, té, po tom, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, tato zátěž byla stále ještě nespravedlivě rozdělována. Lisabonská smlouva musí být uplatňována správným způsobem, protože nebude-li tomu tak, tak to bude mít negativní dopady na všechny evropské občany. Chceme více Evropy anebo méně Evropy? Já si myslím, že to nejdůležitější je nezapomínat na evropské občany, kteří již zaplatili velké množství peněz a nechtějí prohrát. Eh, děkuji. Eh, nikdo nemůže pochybovat o závažnosti problému, který musí Řecko čelit. A to je eh, dobré si připomenout. Takže několik lidí tady mám přihlášených a máme 40 minut na diskusi, takže prosím, držte těch, ty dvě minuty. Eh, pan Tomáš Grulich z Českého senátu. Vážení kolegové, rád bych vás seznámil s postojem Českého senátu k problematice ochrany hranic a konkrétně role Frontexu Český senát dlouhodobě zastává pozici, že ochrana hranic je primárně v kompetenci členských států, které za ní nesou plnou zodpovědnost. Případná opatření přijímaná na evropské úrovni mají mít vzhledem k opatřením členských států toliko podpůrný charakter senát již v minulosti několikrát upozorňoval že je proti výraznému posilování pravomoci frontexu a zejména proti tomu aby se z něj utvářela evropská hraniční policie. současný vývoj nás nicméně vede k závěru že právě tímto směrem se frontex s bobtnajícími pravomocemi ubírá proto bych i na tomto fóru rád zdůraznil že role frontexu by měla být striktně koordinační a edukativní. druhou otázkou spojenou s ochranou hranic kterou nemohu nezmínit je pozornost věnována jednotlivým částem vnějších hranic evropské unie. Uznáváme, že jižní hranice je značně exponovaná, ale dle našeho názoru by mělo dojít k rovnoměrnějšímu věnování pozornosti i směrem k východní hranici Evropské unie, kterou považujeme za neméně důležitou. Rád bych se také zeptal řecké eh, kolegyně, eh, kdyby zhodnotila pilotní projekt REBIT eh, v Řecku mám ještě trošičku času, tak si dovolím alespoň reakci na eh, včerejší, na včerejší jednání, co se týká kontroly, eh, kontroly evropských agentur a eh, role Evropského parlamentu a hlavně parlamentů národních. Já sice chápu, že Evropský parlament a evropské, evropské agentury mají k sobě velký vztah, ale já jsem ze včerejší debaty nabyl téměř dojmu, a trošku to přeženu, že ty národní parlamenty jsou degradovány akorát na kontrolu vlastního státu, jestli dostatečně plní závěry Evropského parlamentu. Já vám děkuji. Děkujeme o tom budeme eh, hovořit ještě také v tom závěrečném zasedání. Nyní dám slovo Monice Lambert z maďarského parlamentu. Eh, Vážení kolegové, dámy a pánové, jakožto eh, začínající politička jsem si povšimla skutečnosti, že otázka, bože, že eh, je často důležitější načasování cestování nebo posun než ten posun samotný. A to se také potvrzuje v politice. Eh, co se týče Frontexu a bezpečnosti obecně, bych chtěla zdůraznit tady uvést dva příklady, jak je důležité, jak si eh, přijímat kroky v vhodný čas. Eh, po teroristickém bombovém útoku v Madridu došlo k takovému otřesu v celé Evropě. Tehdy já jsem byla ministriní vnitra v Maďarsku a měli jsme eh, mimořádné zasedání ministrů vnitra a přijali jsme rozhodnutí doporučení radě a komisi, co se týče zlepšení bezpečnosti v Evropě a výměny dat, informací a prohloupení spolupráce zpravodajských služeb a eh, agentur, bezpečnostních agentur v Evropě eh, protože tehdy, eh, jak si ta, ta strašná událost nás k tomu vybízela. V roce 2008 už byla poptávka po rozšíření právního rámce Frontexu, byla to obtížná jednání a na začátku tohoto roku v Libii a jak si na jihu od Evropské unie začaly ty revoluce, tak se ten proces zrychlil. Čili někdy nás události donutí rozhodovat rychleji. A já bych chtěla zdůraznit, že demokratická kontrola ze strany parlamentů a dohled nad zákonností a dodržováním lidských práv je velice důležitý. A proto chci eh, potvrdit to, co eh, říkala komise. Nicméně není důvod zpomalovat tempo rozhodování. Eh, objevují se nové hrozby ve světě velmi rychle a, a je mm, často problém reagovat včas a je to, myslím, odpovědnost nás všech. A já teď se vlastně neobracím na panelisty, ale na kolegy politiky, že se musíme nějakým způsobem připravovat na nové hrozby. A takže já jsem pro rozšíření kompetencí Frontexu. Samozřejmě, e, s, co se týče té kontroly, tady já možná nejsem stejného názoru jako český kolega, ale e, politici v národních parlamentech nesou velikou odpovědnost. E, ředitel Frontexu zdůrazňoval, že oni nerozhodují, že Frontex nerozhoduje. E, pouze implementuje rozhodnutí a to je správné. Ale význam kontroly není důvodem pro zpomalení našich rozhodování. Děkuji. Pan Farolombos Ingurakis z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Frontex je bez pochyby jedním z nástrojů, který nám v Evropské unii pomáhá kontrolovat přistěhovalecké toky a které určitým způsobem kontroluje možná i imperialistické touhy v takových zemích, jako je Afganistán. Tady dochází k porušování základních lidských práv, dochází ke špionáži, tady dochází ke špionáži i skrze satelitní zařízení. A to je všechno, co my vidíme, když se díváme na aktivity Frontexu. To znamená, že jde o to, aby existovaly velké mocnosti, které by si mohly uzavírat své hranice, eh, kdy se jim zachce. A je úplně jedno, jestli u toho budou přistěhovalci umírat či ne. Už jsme viděli, kolik lidí se utopilo. A to všechno jako důsledek kapitalistické krize, která v tuto chvíli situaci neustále zhoršuje tito přistěhovalci velmi často jsou v podstatě zachycováni v koncentračních táborech, v nelidských podmínkách a poté jsou navraceni do zemí svého původu. A přesně to je součástí tohoto té repatriační směrnice. Dokonce se jim zakazuje, aby se dostali na území Evropské unie v následujících pěti letech po prvním pokusu. A to je opravdu hrozná situace pro tisíce a tisíce přistěhovalců, kteří jsou v tuto chvíli v Řecku. Ani kapitalistický vývoj, ani imperialisté nebudou moci tento eh, tento problém vyřešit, protože samozřejmě lidé chtějí využívat tuto levnou pracovní sílu, chtějí je, ji vykořišťovat. A my chceme, aby tito lidé mě byli svobodní, aby měli právo přístupu k sociálnímu zabezpečení a chtěli bychom, aby evropská myšlenka jako taková žila dál. Děkuji, pan Michael Fazon z Maltského parlamentu. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já pocházím z malého ostrovního státu Malta, eh, který se nachází na jižní hranici Evropské unie v podstatě a očekává se, že já budu o tom hovořit právě o tom. A já bych chtěl zmínit roli Frontexu a to především v souvislosti s nelegální migrací, jak říkal pan Leitinen, Eh, tedy řízení problematiky migrace. Naše země má pozici podobnou, jakou zažívá Řecko. Eh, další, potřebujeme další posílení role Frontexu. Mám konkrétně na mysli problematiku řízení migrace. Eh, kolegové z jiných parlamentů parlamentu a z Evropského parlamentu se zmiňovali o, eh, o operacích navracení eh, imigrantů, ale vzhledem k stávající situaci ve Středomoří je to možná jedna z věcí, které by se měly eh, jak si vidět zcela jasně, především co se týče jaksi načasování. V uplynulých letech Moje země se zapojila do operací Frontexu, některé i hostila a tak tomu nebylo v posledních dvou letech a já mohu s jistotou říci, že eh, eh, to bylo eh, důsledkem politického rozhodnutí moj, naší země nehostit dále Frontex, protože je to otázka operací, především v souvislosti s tím, co si tady ehm, říkáme o evropské solidaritě, dělbě zátěže a podobně. V tomto roce eh, byl Frontex daleko aktivnější na řecko-turecké hranici a to je věc, kterou tady zmínil řecký kolega v souvislosti s Dublinem 2 a podobně, což možná není přímo tady tématem, ale je to taky relevantní. Ještě jedna závěrečná poznámka, abych eh, nepřekročil čas. Tato agentura sehrála roli v souvislosti s ilegální migrací bez ohledu na mm, kritiku její role, ale chtěl bych zdůraznit roli, kterou by měla hrát v souvislosti s tím, co se děje v severní Africe a co bude následovat. Děkuji pan Roger Haddad ze švédského Reichstagu. Tak, herr ordförande, eh, tak. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za ta vystoupení o Frontexu. Je to téma, které je skutečně velice aktuální i ve švédském eh, parlamentu. Rovněž děkuji panu Busetilovi, který hovořil o návrhu Evropského parlamentu o způsobu, jak ověřovat eh, eh, tu činnost eh, tou kontrolou a dozorem na Frontexem. Dotaz na pana ředitele Leitinena, který hovořil o kapacitách v tom smyslu, že ty kapacity musí být přidanou hodnotou pro členské státy. My s tím naprosto souhlasíme. Zároveň však eh, některé členské státy kritizují Frontex a tvrdí, že Frontex by měl pracovat ještě více, měl by postupovat eh, tvrdšeji a eh, mechanismus hodnocení, šengenský hodnotící mechanismus přináší kritiky a vyšší požadavky členských států na Frontex. Takže ty signály, které jsou vysílány, jsou velice různorodé. Já bych tedy e, se chtěl zeptat pana Leitnena, zda vidí nějaké právní překážky pro zvýšení efektivnosti Frontexu. To je věc, která nás velice zajímá, zástupce parlamentu. A druhá věc, Je toto slučitelné eh, s těmi aspekty, které nazýváme aspekty MR? Uh, Děkuji. Pan Kikbez z Velké Británie. Uh, je mi potěšením hovořit tady za vašeho předsednictví. Mám čtyři body. Jeden je politický. Já jsem přišel ze Spojeného království jako emigrant první generace, narozený v Jemenu. Moji rodiče pocházeli z Indie a myslím si, že bychom si měli říci, že Evropa není proti legální migraci. E, v rámci chránění, e, ochrany hranic e, bojujeme s ilegální migrací, kterou zneužívají lidé. Lidé, kteří platí spoustu peněz za to, aby mohli nějakým způsobem přijet a žít v Evropské unii. Já plně souhlasím s tím, co říkala kolegyně z Lidska Řecka. Já nalehám na všechny kolegy, aby navštívili hranice mezi Tureckem a Řeckem. Já jsem tam eh, eh, jel se svým výborem Eh, všichni připouštějí, že samozřejmě ty podmínky jsou hrozné, včetně řeckých poslanců, ale je, po, eh, řekové čelí obrovské krizi, je tam opravdu velký počet lidí a Řecko nemůže samo o sobě tento problém vyřešit. Takže ve finále mnoho těchto emigrantů skončí v Londýně, v Paříži nebo v Amsterdamu, v kdekoliv v našich zemích, čili je třeba se podělit o tuto zátěž tak, aby tyto státy na hranicích jak si měly nějakou podporu. Co se týče Frontexu, já i můj výbor podporuje činnost Frontexu, ale operativně si myslíme, že by eh, Frontex měl mít větší roli, měl by mít kapacity řešit některé ty problémy, a ne jenom právní rámec. Úspěch Frontexu na řecko-turecké hranici eh, eh, uvádí podle čísel pokles eh, migrace o značný podíl a to jsou, to, to, to jsou velice užitečné operace. Co se týče dělby informací mezi agenturami Frontex, Europol a všechny tyto evropské agentury musí spolupracovat. Děkujeme. Uh, už jsem uzavřel seznam řečníků, ještě zbývají čtyři, takže prosím, držte se těch dvou minut, aby panelisté měli čas odpovědět na vaše početné otázky. Pan Viktor Pačia uh, z České... Eh, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, můj dotaz na ředitele Frontexu, pana Leitinena, se bude týkat eh, vnějších eh, i, vnitřních hranic Unie, protože eh, to jsou spojené nádoby samozřejmě. Nejdřív mi dovolte uvést, že Česká republika vnímá šengenskou spolupráci jako velmi úspěšný projekt, který v praxi naplňuje politiku volného pohybu osob. V posledních měsících a letech se však nashromáždily některé problémy, které vyvolaly zásadní diskuzi o samotné podstatě Schengenu. A my od této diskuze eh, očekáváme, že se natolik zlepší vnější ochrana hranic, že již nebude potřeba vyvolávat kontroly na těch vnitřních hranicích, které jsou bohužel v posledních letech prováděny Eh, řadou států. Eh, já osobně jsem byl eh, toho názoru, že role agentury Frontex měla zůstat v rovině koordinační a podpůrné a měla podporovat národní státy v jejich aktivitách na hranicích Evropská unie se rozhodla jít eh, jiným směrem. Frontex bude mít vlastní techniku, Frontex bude mít právo rekrutovat pohraničníky od jiných členských států. Eh, když už jsme v této situaci a posilujeme eh, vnější hranice, pro mě osobně to znamená, že máme o důvod více, proč neuzavírat hranice vnitřní. S ohledem na zkušenosti České republiky eh, s policejně hraničními kontrolami v německém příhraničí eh, chceme, eh, aby bylo možné do budoucna ověřovat dodržování zákazu hraničních kontrol při překračování vnitřních hranic. A v tomto směru se Česká republika nebrání vedoucí úloze komise. Zároveň trváme na tom, že dočasné znovuzavedení eh, eh, hraničních kontrol eh, by mělo zůstat pouze výjimečným nástrojem, reagujícím na situaci, kdy určitý stát čelí vážné hrozbě pro svoji vnitřní bezpečnost či veřejný pořádek. Rozšiřovat tyto důvody o případy migrace nechceme. Eh, já osobně eh, se domnívám, že by to mohlo vést k jejich zneužívání či možnému nadužívání. Eh, a nyní tedy má otázka na pana ředitele Leitinena. Jaký je váš názor na zavedení kontrol z důvodu nezávislé nezvládnuté imigrace? A myslíte si, stejně jako já, že tím, že jsme nyní posílili ochranu těch vnějších hranic, tak tím snižujeme nutnost zpřísňovat přechod těch vnitřních. Děkuji. Děkuji. Pan Colin Hopkins, byl to Británie. Děkuji, pane předsedo já mám asi jiný názor než můj předřečník. Byl jsem ve Varšavě na eh, setkání eh, s Frontexem spolu s kolegy z parlamentu. Eh, velký problém s kontrolou nelegální migrace v evropském v prostoru a co by, jestli tedy nejsou potřeba kontroly pro občany cizích států mezi hranicemi členských států států a e, v souvislosti s nebezpečím teroristických aktivit a jiných. Co se týče vnějších hranic, mnoho e, lidí vlastně překročí e, vnější hranice a potom prakticky volně se mohou pohybovat po Evropské unii před několika měsíci eh, se objevilo v tisku, že některé členské státy mají obavy z Schengenu právě z těchto důvodů a jeden členský stát dokonce uvažoval o obnovení pasových kontrol se svými sousedy. Eh, si tomu dobře rozumím, tak tomu nedošlo. Eh, Velká Británie není členem Schengenu, a e, zatím e, Velká Británie chce mít silnou ochranu svých e, hranic. Členov, občané Unie mohou svobodně do Evropské unie, ale Eh, nevím, jestli třeba pro eh, středomořské státy by nebylo eh, vlastně lepším řešením, jestliže by ti migranti neměli možnost volně se pohybovat potom po Evropské unii a museli tím pádem do svého cílového státu rovnou je to eh, samozřejmě problematika spolupráce, nikoli eh, harmonizace. Evropská unie není federální stát a ochrana hranic eh, je problematikou členských států. Já nejsem proti volnému pohybu a domnívám se, že kolegové jsou stejného názoru všude v Unii. Děkuji. Pan Andrej Hanko z Německa. Já vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojil k tomu, co říkal pan Angorakis, protože já s ním souhlasím. V minulém roce jsem měl příležitost vyslechnout si kritiku organizací, která bojí za lidská práva a která kritizovala Frontex. Od té doby se ale nic nezměnilo. Human Rights Watch před několika týdny zveřejnila studii o aktivitách Frontexu a o špatných praktikách, které používá Frontex při zacházení s přistěhovalci. To znamená, že jde o to, jaké dopady má Rebit na přistěhovalce a v jakých nelidských podmínkách přistěhovalci v Řecku žijí. A to se vše děje ve stejnou chvíli, kdy Evropský soudní dvůr označuje zacházení s těmito lidmi jako zacházení nelidského charakteru. To znamená, že vidíme, že tady jednoduše ta základní práva nejsou dodržována. Ředitel Human Rights Watch o tom hovoří. Hovoří o tom, že tady jde o zásadní rozpor, že ve chvíli, kdy Evropský soudní eh, dvůr vydává zcela stěžení rozsudek o základních lidských právech, že Frontex stále využívá stejných praktik. Co se týče řecko-turecké hranice, tak tady si můžeme přečíst, že se tady buduje 120 kilometrový eh, 120-kilometrová hranice a já se tady ptám, zdali Frontex se tady na tom nějakým způsobem podílí, anebo zdali se jedná pouze o rozhodnutí e, národní. Myslím si, že v rámci Frontexu se musí zajistit, že bude docházet k dodržování lidských práv a že bude možné postihovat anebo zamezovat porušováním lidských eh, práv. V tuto chvíli je třeba ještě rozhodnout, jaká tedy rozhodovací práva Frontex bude mít. Dále, eh, co se týče Tuniska. Tunisko eh, má nebo přijalo 900 tisíc uprchlíků z Libie. Samozřejmě, že to bylo velmi těžké, ale nějakým způsobem to zvládli. Eh, naši řečtí zastupitelé hovořili o 123 tisících přistěhovalcích. V podstatě si myslím, že pro nás by to vůbec nemělo být problém těchto 123 tisíc a já to opravdu kritizuji, že právě my tomu zabraňujeme. Já vůbec nechápu, jak to, že Tunisko zvládne 900 tisíc a celá Evropská unie se nevypořádá se 123 tisíci. Kde je tedy ta solidarita? Eh, já si myslím, že tady tady solidaritu potřebujeme, protože většina těch eh, přistěhovalců a uprchlíků nejsou zločinci, mm, jsou to v podstatě lidé, kteří jsou v nouzové situaci. Uh, Děkuji. A poslední, pan Günther Köse z Rakouského parlamentu. Děkuji, pane předsedo já se na to asi dívám trošičku z jiné perspektivy. Frontex je pro mě opravdu příběhem úspěchu, protože úspěšná a efektivní ochrana a ostraha vnějších šengenských hranic musí být prioritou pro všechny členské státy a proto je velmi důležité, že Frontex byl také posílen a je více uznáván a to je velmi důležité, protože tímto způsobem došlo i k navýšení standardů ostrany hranic i v souvislosti s ochraňováním eh, lidských práv. To znamená, že tady jsou respektována lidská práva a Řecko dokazuje, jak důležitá je tato nebo byla tato organizace pro Řecko. To znamená, že Frontex podporoval Řecko v eh, tíživých situacích. A otázka moje na pana ředitele je, jak jaké nebo nad jakými možnostmi se ještě v tuto chvíli zamýšlí, aby, e, chom, aby tato agentura mohla členské státy podporovat ještě efektivněji. Jsou nějaké nové možnosti? Děkuji. Myslím, že to byla velice užitečná diskuze eh, s velice širokým, širokou škálou různých názorů a to je správné, jestliže se sejde 27 parlamentů plus Evropský parlament. Opravdu rozdílné názory, ale také mnoho, mnoho otázek, eh, především adresovaných na ředitele Frontexu. My se snažíme eh, se propracovat k nějaké um, Eh, správné kontrole činnosti této agentury a takováto rozprava je jednou z cest k tomu. Takže nejprve já dám slovo panu Leitenenovi a potom ostatním dvěma panelistům. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří eh, vyjádřili své názory a, a vyslovili své otázky. Já budu odpovídat na otázky po skupinách, bych řekl, a potom bych se vrátil k té poslední konkrétní otázce, kterou položil rakouský poslanec. Nejprve tedy parlamentní eh, dohled. Jak říkal eh, pan Puzutil, eh, tato tento dohled eh, je komplexní. Kromě eh, parlamentní kontroly máme také hm, Evropskou komisi, radu, hm, které také sehrávají roli eh, v, společně také rozpočtové orgány a každý tedy hraje svou roli a toto pochopitelně ovlivňuje velice Eh, nebo mm, ovlivňuje rámec, ve kterém se eh, Frontex pohybuje. Takže eh, podle mého názoru parlamentní kontrola a demokratická kontrola je dostatečná, když samozřejmě existuje prostor pro operativní volnost, jak si je podle potřeby. Za druhé tedy já bych ilustroval roli členských států. Lisabonská smlouva výslovně uvádí, že rozhodování a odpovědnost za eh, výkon aktivit eh, je v rukou členských států. Eh, Frontex nemá pravomoc přebírat tuto pravomoc ze strany členských států, to je jasný výchozí bod ke všemu, co děláme. A je třeba tomu tak rozumět. Frontex zodpovídá za koordinaci čle, operativní spolupráce členských států, která e, bývala e, jaksi na dobrovolné bázi, nyní podle nového nařízení bude mít čím dál tím více závazný charakter, čili um, Eh, spolu, spolupracovat pod, vedení, pod koordina, v rámci koordinace Frontexu. My jsme odpovědní za koordinaci, nikoli za rozhodování za čl, místo členských států. Moje třetí poznámka je naprosto zásadní a týká se legální migrace a ilegální migrace. Eh, příliš často se domníváme, že kontrola hranic je zlatým klíčem k vyřešení všech problémů. To musíme zapomenout, to je iluze. Ochrana hranic je jedním z dílem řešení, ale nikoli celé řešení. To, co jsme nedávno zaznamenali na vnějších hranicích Evropské unie, je to, že problém nespočívá tak ani v kapacitách eh, hraničních kontrol. Existuje malá menšina nekontrolovaných, neidentifikovaných přechodů přes vnější hranice. Ale problém je s těmi následujícími procesy a to se tady už zaznamenalo. Jak funguje asilový proces, jak funguje t, eh, eh, procedury navrace, navracení těchto lidí, jestliže se už konečně zjistí, že nemají právo zůstat na území Unie. Eh, jakmile tyto dva procesy nefungují řádně, tak to řešení ne, ne, ne, tak to nevyřeší kontroly na hranicích ono to musí fungovat dohromady. A pokud tyto dva procesy spojené s asilovým řízením a řízením a, a, a navracením e, migrantů e, spolu s e, kontrolou hranic nebudou fungovat, tak ne, ne, nenajdeme řešení. A nyní, co se týče základních práv. E, to je opravdu významné téma, to je základ eh, v agentury, je to v její strategii, je to všude a my plně se zavazujeme nejenom dodržovat lidská práva, základní práva, my se zavazujeme také zlepšovat a podporovat je. Máme eh, dlouhé záznamy o tom, co všechno děláme na podporu základních práv na přihraničních kontrolách. Jednomyslně Eh, všechny členské státy přijaly strategii eh, lidských eh, práv a nové nařízení, novelizované nařízení poskytuje více příležitostí ke zlepšení situace tam v problematice lidských práv, jak to říkal pan Bozotel. Máme etický kodex, máme systém vzdělávání eh, spojený se všemi společnými operacemi v souvislosti s lidskými právy. My jsme ti, eh, kdo eh, sepisuje tedy zprávy o případných porušeních, které nejsou v souladu s lidskými právy. A nejenom, že Eh, musíme po, jaksi zpracovat ten kritické zprávy a vycházet z nich pro budoucna. Eh, Evropská agentura pro lidská práva sama prohlásila, že mnoho těchto problémů spojených s porušováním lidských práv při kontrolách na vnějších hranicích Evropské unie by nebylo objeveno, pokud by tam nekonal Frontex. Taková je skutečnost. Takže se ptejte se, nebo podívejte se do zprávy agentury Agentury pro lidská práva. Ehm, a konečně k otázce eh, člena ehm, rakouského parlamentu, co potřebujeme. Potřebujeme eh, eh, zapojení členských států, plnění závazků, konzistentní účast, aplikaci společných pravidel v rámci koordinace našich aktivit. To je to, co potřebujeme ze všeho nejvíce. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že můžu shodnout to, co jste říkal, že Frontex je částí řešení, nikoli částí problému. Nyní pan Buzutil. děkuji, pane předsedo, a děkuji všem účastníkům za velice zajímavou diskusi. Já bych zmínil pár bodů jako reakci. Za prvé, externí hranice, to je náš společný zájem. Někteří kolegové hovořili o tom, že externí hranice Eh, spadají pod národní kompetence a v podstatě mají pravdu, ale měli bychom se zajímat o eh, externí hranice, eh, externích hranic. Česká republika by se neměla zabývat pouze svými interními hranicemi, protože oni mají skutečně pouze vnitřní hranice Schengenu, ale měla by se zajímat i o externí hranice Schengenu. Musíme se podrobněji zabývat touto otázkou. Já myslím, že eh, tato otázka byla výrazně eh, vyslyšena, když Francie se rozhodla eh, obnovit národní kontroly na hranicích, na hranici mezi Francií a Itálií. A důvod, proč Francie toto učinila, to se netýkalo interní hranice s Itálií, ale týkalo se to externí hranice Eh, Itálie na ostrově Lampedusa. Takže ti lidé, kteří překročili externí hranici na Lampeduze a poté postupovali do Francie, eh, vyvinuli tlak na Francii, Francii, která eh, se rozhodla obnovit kontroly na vnitřních hranicích a jaké z toho plyne poučení? Eh, externí hranice na Lampeduze eh, to není pouze italský problém, je to problém i Francie, je to český problém, je to problém všech. Za druhé, chystáme se vytvořit eh, polici policii, hraniční policii evropskou, určitě ne z toho, co řekl i pan Leitinen, máme 400 eh, tisíc eh, úředníků eh, kontroly na hranicích v celé Evropské unii a bylo by tedy nesmyslné přistoupit k tomuto. My se snažíme učinit následující. Chceme vytvořit agenturu nebo mm, učinit ji efektivnější, především v těch částech naší externí hranice, eh, která je nejvíce exponovaná. Samozřejmě, že eh, je jasné, že na té externí hranici eh, můžeme být pouze tak silní, jaké máme možnosti a musíme zajistit, že přineseme tedy tu přidanou hodnotu evropské spolupráce na tu naší společnou externí hranici. Za třetí, kolega z Malty správně zmínil, eh, ty pokyny, změnu pravidel, pokud jde o angažovanost Frontexu jakožto agentury. Eh, to nebylo součástí eh, nařízení Frontexu, ale dochází tady k změně a pokud jde o zapojení anebo uplatnění těch e, změněných pokynů Frontexu máme asi 50 tisíc eh, osob, které přijíždí na ostrov eh, Lampedusa, 150 eh, tisíc přijíždí na Maltu. Lampedusa a Malta jsou od sebe vzdálené asi 150 kilometrů a ty, ten velký rozdíl mezi těmito Ehm, dvěma eh, čísly je, že ti eh, přistěhovalci vědí, kam jít. Eh, když přistanou na Lampedusu, tak oni vědí, že se dostanou následující den na, do italského vnitrozemí. Proto tedy změna pokynů těch 50 tisíc, které přistanou na Lampedusu. To, tady nemůže fungovat pouze evropská solidarita. Ne, Eh, není překvapením, že Malta odmítla účastnice eh, mise Frontexu, protože pokud máme nějakou zemi, která potřebuje eh, agenturu Frontex, je to určitě Malta protože ta stejně jako Itálie je velice exponovaná. A konečně situace v Tunisku. Někteří zmiňovali, že mnoho lidí opouští Libii do Tuniska. Asi tři čtvrtě milionu lidí opustilo Libii a šlo do Tuniska. Někteří z nich se vrátili zpět eh, i za pomoci EU eh, e a členských států. Byly eh, zorganizovány lety, tedy z Tuniska, z tuniské hranice do těch zemí původu, ale asi 60 tisíc Libijců zůstalo a e, jsou vlastně e, zatím v tuniských rodinách. Asi 4 tisíce e, zůstávají na hranici mezi Tuniskem a Libií v poušti a ti, zůstávají v těch podmínkách pouště, protože zatím nemají kam jít. Tam je Somálsko, Sudan, Eritrea a oni nemohou být eh, vráceni do té země původu. Takže tady se eh, klade ta otázka, pokud Tunisko je solidární vůči 300 eh, milionů obyvatel, Otázkou je, zda by i zbytek světa neměl být solidární s těmi čtyřmi tisíci lidmi, kteří zůstávají v těch pouštních podmínkách od samého počátku revoluce v Libii. Spojené státy byli příkladem. Oni řekli, že jsou eh, že chtějí učinit maximum, aby se snížil ten počet. Bohužel Evropská unie nešla stejnou cestou a já myslím, že pokud nebudeme nic činit, tak eh, ti lidé nadále budou proudit do Evropu, do Evropy na těch eh, plavidlech, budou riskovat svůj život ve Středomoří a e, budou e, postupovat v těch podmínkách, které nejsou e, dobré. Ano, samozřejmě další. Co se týče Tuniska, v, jestliže se Libie postupně dostane pod kontrolu nějakou, tak se možná vrátí do Libie. To je další možnost, ale to třeba nebude hned zítra. Um, paní kolegyně. Na Děkuji, pane předsedo. Já se to pokusím všechno stručně schrnout do jedné odpovědi. Budu se chtít věnovat tady všem těm otázkám. Řecko přijalo obrovskou vlnu přistěhovalců v posledních několika letech. A to samozřejmě vedlo ke vzniku nekontrolované situace. To znamená, že i politika, všechno prostě už nešlo kontrolovat. Přes řecko-tureckou hranici se do Řecka dostalo velmi mnoho přistěhovalců z Líbie, z Pakistánu. Kromě toho jsme také na našich hranicích eh, měli co dočinění se spoustou přistěhovalců ze severní Afriky a neměli jsme k dispozici dostatečné prostředky a nástroje na to, abychom odpovídajícím způsobem mohli na to nějakým způsobem reagovat a proto jsme je nemohli přijmout za nějakých jaksi lepších podmínek, vhodnějším způsobem. Ale to, co se děje, nebo to, k čemu dochází, je to, že samozřejmě kritizovat nás je velmi jednoduché, ale my jsme aplikovali akční program bezprostředně poté, co k té situaci došlo a s tím cílem, aby asilové žádosti byly co nejdříve vyřízeny. A tento akční program nám umožňuje reagovat na ty, kteří se snaží tento azylový systém zneužít. 70 lidí, eh, kteří jsou v Řecku věznění, jsou cizinci a to není pouhá náhoda, protože většina lidí, kteří k nám přijdou, tak většina z nich se nakonec stane zločinci. 80% nelegálních přistěhovalců v naší zemi nezůstanou v naší zemi, ale přes naší zemi se snaží dostat do jiných evropských členských států. A já jsem velmi ráda, že to zde v této debatě několikrát zaznělo mělo. A i z toho důvodu je máme v Gumenice, v Patře a v dalších přístavních městech, z nichž se jezdí nebo lze dostat do jiných evropských států, včetně Itálie. A i přes tu podporu, kterou nám Frontex poskytuje ve chvíli, kdy se snažíme posílit naší reakční sílu, to znamená, že dostáváme odbornou podporu, tak stále stále se musíme potýkat s neustálým a neustávajícím přistěhovaleckým tokem přistěhovalců z Turecka podél řeky Ebro. Neexistují zde žádné přírodní překážky, které by zabránily těmto tokům, protože dostat se přes tuto řeku je velmi jednoduché. A proto naše vláda musela začít se stavbou tohoto příkopu, musela tam eh, v podstatě nainstalovat ten, ten plot, protože jinak bychom tomuto toku nemohli jinak zabránit náš kolega zmiňoval právě toto opatření naše, naší vlády, ale to opatření bylo přijato právě proto, abychom zabránili těm neustále neustávajícím přistěhovaleckým tokům. Byl, když když hovoříme o těch číslech, tak to bylo 6 tisíc a v tuto chvíli v dnešním roce už je to 9 tisíc. A to z toho důvodu, že ta řeka Ebro je opravdu velmi lehce překročitelná. To jsou lidé, kteří přijíždějí z Pakistánu, z Afganistánu a z dalších zemí. A já odpovídám a zopakuji. Přistěhovalci jednoduše na e, takových jaksi pochybných bárkách z pneumatik e, se v podstatě vydají na tu řeku a tu řeku takovýmto způsobem to dolí. A náš stát se snaží bránit a je to naše základní pravomoc. A tady nedochází k porušování lidských práv, protože my jako stát musíme kombinovat respektování lidských práv. Ano, to je pravda, ale zároveň také musíme zajistit bezpečnost naší společnosti a našeho národa, naší země. A z toho důvodu tato opatření. A s pomocí těchto opatření a s podporou Frontexu Evropská unie uzná, že z toho důvodu, jak si z, té, z toho našeho zeměpisného umístění se nacházíme ve svízelné situaci a je důležité uznat, že jsme součástí Evropské unie, je důležité zajistit solidárnost a solidaritu a to ze všech úhlů pohledu, z hospodářského, ze společenského, a to se musí také odrazit v národních rozpočtech, tak, aby se Evropa mohla bránit těmto obrovským přistěhovaleckým tokům. Myslím si, že je to spravedlivé řešení, k němuž musíme všichni přispět. A to i z toho důvodu, že víme, co se právě v tuto chvíli odehrává v Severní Africe. Děkuji. Děkuji, takže já nejprve poděkuji všem panelistům, kteří eh, nás seznámili s celou řadou eh, užitečných informací na toto téma a všem, kteří se zapojili do diskuse. Byla to diskuse velmi živá a myslím si, že Eh, eh, v každém případě ze všech vystoupení vyplynulo, že Frontex je důležitá organizace, je to kontroverzní téma eh, pro budoucnost, ale pokud by se mm, toto eh, nepodařilo nějak zvládnout, tak by to bylo škodlivé pro všechny. Takže eh, ředitel Frontexu a jeho mm, pracovníci dělají maximum a já si myslím, že je dobré, aby pokračovali v tomto eh, procesu a je potřeba také pokračovat v těchto živých diskuzích do budoucna. A já bych nyní tedy uzavřel tento blok a možná bych jen doplnil poznámku pod čarou. Moje země není členem Schengenu, jak e, připomněl pan Hopkins, a e, tudíž nejsme ani plným členem Frontexu. Ale je pozoruhodné, že když nová koaliční vláda uveřejnila svoji bezpečnostní strategii v říjnu loňského roku, jedním z hlavních cílů tam uvedených bylo posílení Frontexu. Čili i nečlenský stát Schengen uznává, že je v našem zájmu, aby Frontex se posílil a byl úspěšný. Takže to si myslím, že je opravdu eh, důležitý ukazatel toho, jak eh, jsme všichni na jedné lodi. Eh, a nyní přistoupíme k dalšímu závěrečnému zasedání. Zbývají nám necelé dvě hodiny na to, abychom hovořili o tom, jak vést boj společně, jak mohou vnitrostátní parlamenty a Evropský parlament posílit svoji vzájemnou spolupráci a dohled nad agenturami. Takže já poprosím členy tedy toho eh, posledního panelu, aby zaujali svá místa tady za předsednickým stolem abychom mohli tedy pokračovat. Jeden z řečníků eh, tohoto panelu o vzájemné spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem odpadl. Je to paní Lambert, takže budeme mít pouze čtyři panelisty, ale jsem si jist, že tady zazní řada názorů, které na toto téma zazněží. Takže jakmile eh, pan Aguilar dorazí, nebo on bude hovořit ze svého místa? Takže jakmile dorazí, tak začneme jeho vystoupením. On za, předsedal včerejšímu zasedání a jemu velice děkujeme za způsob, jakým celá tato série zasedání je organizovaná, takže jej poprosím, aby začal. Ale ještě předtím bych měl asi udělat jednu další věc. Moje instituce Eh, sněmovna lordů eh, pozornila předsedu Evropského parlamentu na eh, to, že spatříme mezi ty, kteří jsou přesvědčeni, že ta spolupráce by měla růst organicky a ne, aby vznikaly speciální instituce za tímto účelem. Takže nyní předávám slovo panu Aguilarovi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hany. Tak jsme zase tu a dáme se do práce a já tady přispěju ještě k této poslední části jednání. A to tím, že budu hodnotit tento obecný a schrnující Eh, aspekt. To znamená, že budeme hovořit o těch zlepšeních nebo o tom, jakým způsobem můžeme přispět ke zlepšení toho obecného hodnocení. Hodnocení politiky, vytváření nových politik, uplatňování politik a samozřejmě také hodnocení, které se týká aktivit této agentury v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Tento program v podstatě byl předložen v roce 2009 a byl také poté tedy eh, v roce 2010 v únoru vstoupil v platnost tedy. A eh, stálý výbor pro bezpečnost, eh, výbor Kozy se touto otázkou samozřejmě také zabýval, byl odsouhlasen. Stejně tak to bylo také bylo odsouhlaseno komisí 22. listopadu v roce 2010. To samozřejmě vedlo ke, konkrét, ke konkrétním opatřením, nicméně můžeme konstatovat, že dva roky poté pořád ještě to uplatňování není ideální a to je přesně to, o čem je dnešní jednání. Protože my jsme v podstatě svolali první mezivládní jednání v roce 2010 v říjnu a rozhodli jsme se, že naše hodnotící setkání budou probíhat pravidelně tak, abychom mohli hodnotit dané politiky. A a co se týče evropských agentur, Europolu, Eurojustu, Frontexu, tak každá jednotlivá agentura nebo zástupci těchto agentur měli možnost se v rámci tohoto semináře vyjádřit a proto je nebo dohodli jsme se na tom, že ta již odsouhlasená opatření a ta prováděcí opatření, jako například ten evropský politický cyklus, který bude i nadále poskytovat možnost, jak si využívat posílený rámec pro spolupráci v rámci těchto agentur. A já bych rád eh, zdůraznil jeden z bodů, který jsem zmínila hned v rámci zahájení této debaty. My jsme se zde sešli, protože chceme těmto agenturám a této agenturní struktuře poskytnout určitou přidanou hodnotu. Chceme zajistit, abychom si abychom opravdu hodnotili správně, aby tyto agentury prováděly svou práci efektivně a aby také splňovaly ty priority, které jsme si určili, to znamená kyberkriminalita, organizovaný zločin, ochrana ostraha vnějších hranic, společné řízení eh, vnějších hranic Evropské unie. A toto je přesně proč já navrhuji proč já navrhuji, abychom opravdu velmi úzce spolupracovali a abychom k nám do členských států pravidelně pozývali zástupce daných eh, agentur. Je velmi důležité, aby nás informovali o své práci, aby nám popisovali případy, kterými se zabývají. Musíme pracovat na evropské úrovni, ale v souladu s právním základem, eh, to znamená článek 71, 70, 81, 87 smlouvy o fungování Evropské unie, tak to jsou eh, všechno věci, které se snaží zaktivovat zefektivnit a zintenzivnit spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Myslím si, že si můžeme jaksi vyměňovat eh, informace. Musíme se navzájem podporovat v našem vztahu s těmito agenturami tak, abychom mohli dobře hodnotit evropskou bezpečnostní strategii, abychom mohli vyhodnotit tu přidanou hodnotu těchto agentur, stejně jako je třeba vyhodnocovat ta přizpůsobení, ke kterým musí dojít na, jak na národní, tak na evropské úrovni. My jsme se připravili uh, na to, že budeme podporovat evropský politický cykl, cyklus, který by měl začít v roce 2000, začal v roce 2010, ale bude teď obnoven v roce 2013. A já si myslím, že tyto naše aktivity jsou opravdu velmi užitečné, protože nám musí jít o občany Evropské unie, které zde zastupujeme. Musíme jim vyslat zcela jasný signál. A pokud se nám to podaří a budeme úspěšní, tak já jsem osobně zcela přesvědčená, přespě, přesvědčen, že každý národní parlament, každá národní sněmovna, co se tedy teď týče toho hodnotícího postupu podle článku 70, tak každá národní sněmovna se bude moci takovéhoto hodnotícího postupu účastnit. A e, samozřejmě, že víte, že v říjnu e, roku 2012 se zde opět sejdeme. A proto by bylo opravdu velmi dobré, kdybychom si mohli porovnat naše informace, kdybychom mohli my předložit také informace a studie a hodnotící studie, které vypracoval Evropský parlament, tak abychom mohli dále hovořit o tom, jak budeme schopni zlepšit všechno to, co je třeba zlepšit na uh, evropské úrovni, stejně jako na národní uh, úrovni. Ještě předtím tedy, než se nastartuje ten další evropský politický cyklus v roce 2013 my jsme připraveni opravdu sdílet informace s národními parlamenty a s příslušnými výbory, s eh, výbor pro vnitřní záležitosti a spravedlnost a s dalšími výbory. A skrze tuto naší práci se nám podaří posílit naší schopnost hodnotit ta očekávání, která vznikla v souvislosti se vstupem v platnost tohoto nového právního základu, o, které jsem, o kterém jsem hovořil. Budeme doufat, že se nám podaří také e, uzavírat tyto právní laguny, které existují stále. A ty informace, které budeme schromažďovat, informace týkající se Frontextu, Eurojustu, Europolu, tak to jsou informace, které musíme předávat na pravidelné bázi. To jsou informace, které musí obdržet také eh, naši občané na národní úrovni. A to samozřejmě s cílem posílit legitimitu našich aktivit. To znamená, že my v podstatě vytvoříme takový Wikileaks, který bude velmi důležitý pro naší evropskou demokracii, který se stane jedním z hlavních principů. To samozřejmě vše v souladu s článkem 10 SFEU. Takže já si myslím, že Musíme tuto dynamiku pro nastávající dánské předsednictví podpořit. Musíme se připravit na další seminář v roce 2012 v říjnu. A tímto způsobem budeme moci poskytnout také jasnou odpověď na všechny legitimní pochybnosti, které zde zazněly a které zaznívají na našich pravidelných setkáních, na kterých se setkávají zástupci národních parlamentů se zástupci Evropského parlamentu. Protože to je samozřejmě cílem a účelem eh, našeho setkávání, které, které jsou samozřejmě také obsahem smlouvy o fungování Evropské unie. Samozřejmě chceme posilovat naší vnitřní bez bezpečnost a stejně tak také jde o všechny politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí. Děkuji, pane Aguilare. To je vynikající začátek našeho naší diskuse, protože to jsou silné myšlenky. A nyní bych předal slovo panu Paulo Pisko, on je členem výboru pro evropské záležitosti Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych vám všem popřál nejprve dobrý den a chtěl bych se omluvit. Budu muset po ukončení svého vystoupení vás opustit, protože po 12. hodině mi odlétá letadlo a musím bohužel odletět, takže tímto se ještě jednou omlouvám. Jsem velice rád, že s vámi mohu sdílet eh, stanovisko jménem portugalského parlamentu. Je to velice důležité pro mm, evropský integrační proces. Skutečnost, že, Evrops- že národní parlamenty mohou eh, se zabývat problematikami, které se zabývají svobodou a bezpečnostní, to je velice důležité eh, v rámci celého evropského integračního eh, procesu, vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a Charta základních práv. My v Lisabonu velice citlivě vnímáme eh, tyto důležité otázky, eh, otázky, které se týkají eh, ochrany základních práv, které se týkají stability naší společnosti. Co se týče akcí v terénu, je třeba, abychom skloubili efektivitu s dodržováním základních hodnot a, a principů, které jsou synonymem identity Evropské unie. Abychom mohli být eh, efektivní, musíme samozřejmě urazit ještě obrovský kus cesty. Je tady ještě celá řada eh, nových témat v evropském eh, kontextu a ty způsoby kontroly samozřejmě vycházejí hodně ještě z, té, z těch mezivládních ujednání, takže národní parlamenty nevždy jsou těmi výlučnými aktéry často vstupují do celé problematiky jenom prostřednictvím eh, výborů pro vnější záležitosti a máme tady eh, článek 161 smlouvy o fungování Evropské unie, eh, který, který stanoví, že Rada musí informovat Evropský parlament i národní parlamenty o projektech týkající se bezpečnosti. To je zcela zásadní věc, týká se to základních práv a ta podpora by tady měla být tedy mnohem širší. Parlamenty by měly vědět, jakým způsobem eh, fungují agentury. Ehm, na to poukázal i předseda eh, výboru. Parlamenty jsou informovány z úst ministerstev eh, spravedlnosti, jaké projekty probíhají v rámci eh, prostoru svobody a spravedlnosti, ale na té národní úrovni to probíhá eh, někdy poněkud odděleně od toho, co probíhá na úrovni evropské. A je třeba si tedy zodpovědět otázku, jakým způsobem národní parlamenty by mohly být schopny diskutovat o těchto problematikách eh, stejně jako parlament evropský. Je tady celá řada mm, národních otázek, které se řeší, ale to, co je evropské, to je vzdálenější a bohužel méně eh, prioritní a eh, samozřejmě to poškozuje tu demokratickou kontrolu jako takovou. Národní parlamenty by měly hrát aktivnější úlohu, měly by využívat eh, takovýchto setkání, jako je toto, eh, a přispívat tak ke zlepšování fungování komunitárních mechanismů v oblasti vnitřní bezpečnosti. Je třeba aby národní parlamenty více eh, dohlížely a vyhodnocovaly práci agentur a e, dohlíželi tedy na efektivnost politik, které jsou uplatňovány. E, národní parlamenty musí e, si vyměňovat svoje stanoviska, musí diskutovat o tom, jakým způsobem pracují ve svých zemích. Je tedy důležité, aby členové národních parlamentů měli možnost tedy mm, si vyměňovat stanoviska Eh, rovněž eh, musí mít možnost eh, přinést kritický pohled na fungování agentur. Ty agentury mají velice významnou úlohu, pokud jde o potírání trestné činnosti a tedy odhalování hrozeb pro bezpečnost. Je třeba tedy přispět k vyšší, bezpeč, k vyšší efektivnosti, eh, k vyšší ochraně základních práv a svobod eh, občanů a je třeba implementovat společné eh, politiky, společné akční plány, které by byly obrovskou přidanou hodnotou pro všechny Evropany, protože by to probíhalo jak na národní, tak na evropské úrovni. Pokud chceme posílit úlohu koordinace, i v rámci eh, různých parlamentních výborů. Eh, to by bylo velice důležité proto, abychom eh, zajistili efektivnější monitoring ze strany parlamentního výboru pro občanské svobody. Tento výbor totiž je velice často konzultován v těchto otázkách a mohl by se hrávat klíčovou úlohu v rámci analýz uplatňování těchto politik tento výbor je totiž mnohem blíže eh, těm evropským politikám, mnohem blíže než naše eh, národní eh, výbory. Samozřejmě má nadnárodní rozměr, ale mm, v souladu s Lisabonskou smlouvou jsou pak přijímány i opatření na národní úrovni, ale někdy se stává, že tyto uh, Eh, akce nejsou až tak eh, v souladu s eh, evropskými principy. To jsme viděli i v rámci těch kontrol na hranicích, které se snaží čelit terorismu, trestné činnosti, ale je to v rozporu s evropským integračním procesem. Realita je taková, že v takovýchto případech národní parlamenty v podstatě mají omezené možnosti, protože nemají tady manévrovací eh, prostor, kromě případů, kdy se jedná o opatření, které je plně v rozporu. Eh, to se týká třeba toho obnovení těch kontrol na hranicích, eh, kdy bylo třeba čelit situacím, které nevždy byly plně v souladu s, s ochranou základních lidských práv. V rámci těchto událostí jsme začali znovu hovořit eh, o Schengenu, o volném prostoru, prostoru volného pohybu a eh, je třeba mm, si říci, že samozřejmě členské státy musí mít možnost eh, diskutovat o možnostech své ochrany, nicméně je třeba posílit spolupráci, abychom byli efektivnější. Evropané se musí cítit bezpečně na svém území. Existuje celá řada různých nebezpečí, eh, různých hrozeb, přeshraničních hrozeb a to vše je rizikem pro stabilitu, pro vnitřní bezpečnost, eh, ať se jedná o terorismus, eh, pašování drog, eh, pašování zbraní, kybernetická kriminalita. Je tady celá řada forem trestné činnosti a nebudeme schopni jim čelit, pokud nebude existovat dobrá organizace, dobrá koordinace mezi našimi orgány, mezi národními agenturami. Musíme mít k tomu příslušné kompetence a musíme mít i názor evropského i národních parlamentů, které budou schopni přinést ten kritický pohled. Abychom byli schopni řešit tyto otázky, eh, bude třeba vždy vycházet eh, z hodnot, které jsou základem evropského integračního procesu a to je věc, eh, kterou musíme plně hájit tak, abychom zachovali tady právní stát a svobodu občanů. Proto tady máme ty různé agentury, které musí spolupracovat a Toto je jedna z našich priorit. Evropská unie musí mít jasné, konzistentní politiky, které by eh, usnadnili eh, práci agentur, usnadnili práci parlamentu. Nicméně jsme si plně vědomi, eh, že existují určité problémy, jak sladit náhledy různých členských států. Politiky musí být prostě konzistentnější, musí být strukturovanější ale pokud chceme, aby tady byla velká podpora ze strany národních parlamentů, tak skutečně musíme postupovat tímto způsobem. Uh, Děkuji. Další, pan Carlos Coelho, člen výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, eh, byl zpravodajem celé řady zpráv o šengenském aký. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve začnu výchozím bodem. Výchozím bodem eh, Evropská unie dneška není jaká bývala. My už nejsme jenom eh, Evropou peněz, služeb a zboží, ale jsme Evropou občanů. Eh, vytvořením uší Evropy je také prostor pro svobodu, spravedlnost a my, když jsme vybudovali eh, tento prostor po samitu v Tampere, tak jsme eh, usilovali hlavně o lepší spolupráci mezi členskými státy. Teď po Lisabonské smlouvě vytváříme evropské politiky, společné standardy, nové zákony a nové nástroje. Evropské agentury jsou toho typickým příkladem tohoto vývoje a jejich mandát i aktivity jsou srovnatelné s tím, co dělají federální agentury, ale v tomto případě aniž by byly předmětem federální demokratické kontroly. Vstup v platnost Lisabonské smlouvy byl významným krokem na pomoc vytvoření užších vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty a vedlo to ke značnému zlepšení spolupráce těchto dvou parlamentních vrstev. Evropský, pravomoci Evropského parlamentu a pravomoci národních parlamentů podle dřívějšího třetího pilíře oblasti spolupráce v oblasti policejní a justiční spolupráce se sílil především poté, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, což šlo k posílení eh, kontrolních pravomocí Evropského parlamentu eh, a role Evropsk- eh, národních parlamentů v rámci evropské legislativy. Ovšem, ještě zbývá veliký kus cesty před námi. Evropský parlament by měl mít možnost eh, více eh, zasahovat a národní parlamenty by měly eh, více využívat nové pravomoci, které jim svěřila Lisabonská smlouva. Je třeba nalézt řešení pro situace vzniklé z toho, že Evropský parlament má právo eh, zasahovat třeba do mezinárodních dohod, eh, jako dohoda o předávání osobních eh, dat, kdy zatím národní parlamenty nebývají ani informované. Evropský parlament by měl zajistit širší spolupráci s národními parlamenty, které by pak měly příslušně na základě toho reagovat, aby byly přijaty potřebné kroky, aby byla zajištěna demokratická kontrola. Eh, teď je pár slov k evropským agenturám. Eh, právní mandát a kompetence agentur, jako je Europol, Eurojust eh, a Frontex, se rozvíjely v posledních letech a často překročili vlastně svůj původní rozsah. A také jim byly svěřeny některé významné operativní úkoly, což jim umožňuje zasahovat na mezinárodní aréně členských států. Eh, patřím k velké většině eh, v Evropském parlamentu, která podporovala rozšíření mandátu a operativních kapacit těchto agentur tak, aby měly potřebné nástroje k výkonu svých sdílených úkolů při implementaci strategie vnitřní bezpečnosti, která se e, zabývá hlavními pěti e, hrozbami, jako je závažná kriminalita, terorismus, kybernetická e, zločinnost, řešení humanitárních krizí a podobně. Nicméně je potřeba současně také monitorovat jejich aktivitu. Nedávno došlo k schválení rozšíření mandátu Frontexu na první plenárce v září a zdá se nezbytné v kontextu eh, vytváření rychlé eh, reakce eh, Evropské unie na výzvy spojené s imigrací v důsledku vývoje ve Středomoří, je vidět, že od začátku roku došlo k velkým posilným pohybům eh, osob ze severoafrických zemí a tato eh, událost způsobila, že některé členské státy se dostaly pod značný tlak imigrace a v zájmu ochrany prostor, šengenského prostoru a stability bylo nutné zahájit rychlé akce, které vyžadovaly eh, mobilizaci všech členských států na Evropské unii a jakož i poskytnutí finančních a operativních nástrojů. Eh, v řízení šengenského prostoru je nezbytné proto, aby každý členský stát mohl efektivně kontrolovat svoji část vnější hranice Unie a aby eh, se zvyšovala důvěra v evropský systém řešení migrace. Schengenský eh, eh, migrační mechanismus je součástí tohoto procesu, má zajistit volný pohyb osob a monitorovat, efektivně monitorovat pokusy překročit eh, vnější a vnější hranice ilegálně a zajistit efektivní kontrolu vnějších hranic ze strany každého členského státu. Tím, že agentura Frontex sehrává významnější roli nejenom v oblasti podpory ochrany vnějších hranic a boje s nezákonnou migrací, ale také za účelem pomoci členským státům, které řeší problémy Eh, mimořádného charakteru. Nicméně nikdo nemůže popřít, že tento nový mandát Frontexu také znamená určitá rizika potenciální, především co se týče ochrany eh, osobních dat a eh, monitorovací systémy, které vznikají, jakož i ochranu principů ochrany osobních dat. Eh, Lisabonská smlouva eh, sice po, zrušila třetí pilíř, nicméně musíme dál bojovat za to, aby ten dřívější třetí pilíř fungoval. My jsme vědomi si toho, že tato eh, politika ochrany hra, vnějších hranic se dotýká eh, národní suverenity řady členských států, které jaksi zodpovídají za eh, řízení a ochranu svých vnějších hranic. Nicméně si nemůžeme zavírat oči před eh, právním a politickým rámcem eh, Unie, který v posledních letech vznikal. A tentokrát nejenom Evropský parlament, ale i národní parlamenty si uvědomují, že došlo k velikým změnám a tyto evropské agentury de facto dnes jsou nevidit, nejviditelnější <clears throat> tváří evropských eh, politik na vnějších hranicích Unie. Eh, na závěr bych chtěl připomenout, že eh, počet evropských agentur se zvýšil na 10 eh, a parlament Eh, musí eh, pokračovat jaksi v, eh, má pokračovat v, v té stávající formě kontroly, rozpočtové kontroly, nebo má tuto kontrolu rozšířit. Já jsem včera v tomto sále slyšel řadu názorů, že není potřeba zvyšovat parlamentní kontrolu. Já s tím zcela nesouhlasím. Je stěžejný, abychom měli vlastní žádnou kontrolu nad dopady a charakterem aktivit těchto agentur. Je to otázka demokratické odpovědnosti v případě e, e, e, problémů a por, s porušováním třeba z lidských práv nebo s podobnými riziky. E, Meziinstitucionální hra není dostatečná. Musíme zlepšit možnosti sdílení informací na různých úrovních, třeba prostřednictvím e, sítě spolupráce politických stran na národních a mezinárodní úrovni a třeba zpravodajové, kteří pracují na stejné problematice na úrovni národní a, a evropské, by měli více spolupracovat a a Evropský parlament by měl, pozva, by měl zvát tedy také vaše zástupce do různých agentur. Já podporuji eh, to, co tady říkal před chvilkou eh, předseda eh, López Aguilar o tom, že je potřeba více spolupracovat mezi našimi parlamenty o, na, o, okolo tedy m, mm, práce těchto agentur. Konečně bych řekl, je trvalo 50 let než eh, se dokončil vznik vnitřního trhu. On funguje 12 let a, eh, a 12 let trvalo vytváření prostoru eh, svobody a spravedlnosti a v této stávající přechodné fázi by bylo chybou, bylo by dokonce nebezpečné, kdybychom budovali Evropu bezpečnosti bez transparentnosti a bez demokratické kontroly. E, záleží na nás všech, jak budeme plodně spolupracovat, abychom se ujistili, že k tomu nedojde. Děkuji. To jsou, myslím, velmi zajímavé myšlenky a jestli si mohu dovolit, tak když eh, no, výbor v sněmovně lordů hovořil o strategii vnitřní bezpečnosti, tak jsme vedli velmi pěkný, eh, zajímavý dialog s paní panem Borzelíny eh, z výboru Libe na toto téma a já mm, myslím, že to je jeden ze způsobů, jak národní parlamenty a Evropský parlament mohou spolupracovat. Čili to, to bylo, myslím, to byl, myslím, dobrý návrh. A nyní pan Keith Vás eh, z Výboru pro vnitřní věci dolní sněmovny. Uh, much, Děkuji, pane předsedo vážení kolegové z jiných evropských eh, parlamentů a z Evropského parlamentu. Chci říci, že mi opravdovou ctí, pane Lorde Heny, za to, že se mohu účastnit tohoto panelu, kterému předsedáte. Uh, co se týče eh, setkání, tak ta jsou, ta jsou velmi důležitá pro nás všechny. A já si myslím, že je třeba podpořit a chci podpořit, co právě řekl můj kolega Carlos, protože má pravdu úplně ve všem, co řekl ve chvíli, kdy hovoří o větší transparentnosti a o větší kontrole. A to je přesně to, s čím jsem chtěl začít, protože on mě upozornil eh, na tom, že, a já chci potvrdit to, co řekl také pan předseda, to bylo vlastně, to bylo moje první setkání, to byl můj první summit, bylo to první týden poté, co byl jmenován pan Blair a Carlos má pravdu. Ambice eh, lídrů, kteří se účastnili tamperského eh, summitu, tak eh, vlastně odtud se odvíjelo vše, co, čeho jsme byli svědky v posledních 10-11 letech. To znamená, že to došlo opravdu velmi daleko. Od té koordinační role jsme teď tady už o, u prováděcích pravomocí eh, je tady můj kolega Hopkins, který se na to, na celou Evropskou unii dívá zcela jinak, ale jedna věc, která opravdu sjednocuje všechny, kteří jsou v, tomto, v této místnosti, je ta, že všichni chceme pořádnou eh, kontrolu. Eh, já bych se rád zaměřil v té krátké době, která mi byla přidělena, na praktické záležitosti a na to, co dělá náš výbor v britském parlamentu, tak abychom mohli dohlížet jaksi na, ta správné, na správné jednání agentur. My používáme různé metodiky a vycházíme vždy z toho průkazního materiálu nebo z informací, které máme k dispozici. Já jsem přesvědčen, že naši kolegové v národních parlamentech pracují stejným způsobem, ale myslím si, že zásadní věc, které můžeme dosáhnout, co se týče přeskumu a transparentnosti, je jednat eh, napřímo s dalšími kolegy v jiných členských státech. A to je také to, proč jsem se včera setkal s příslušným výborem francouzského parlamentu a příští týden se budu setkávat s dalšími kolegy z jiných národních evropských parlamentů. Nedávno nebo minulý týden náš výbor jel do Řecka, kde jsme se setkali s našimi kolegy v Řecku, tak eh, abychom také zjistili opravdu a viděli na vlastní oči, co se děje na turecko-řecké hranici. A já si myslím, že je třeba také samozřejmě zohledňovat Evropský parlament, protože to je ten hlavní orgán, který dohlíží na evropské orgány. My samozřejmě eh, chceme eh, jak si eh, provádět tuto kontrolu a všichni máme povinnost jak si obracet se na zástupce těchto agentur a vyžadovat od nich eh, příslušné informace. Eh, například nedávno jsme se setkali s ředitelem Europolu, který v našem výboru hovořil o rozsahu působnosti Europolu. Neměli jsme samozřejmě čas hovořit eh, o všech tématech. Samozřejmě, že jsme si vědomi také toho, že se nacházíme ve složité hospodářské situaci. To znamená, že nemůžeme financovat všechny návštěvy, které, by se nám, eh, které bychom chtěli zrealizovat. To znamená, že musíme velmi pečlivě eh, vybírat. Eh, pane eh, Hani, my jsme také využili vašich prostorů eh, ve sněmovně Lordů na naše setkání a já si myslím, že Carlos má pravdu, protože existuje spousta institucí a jeden z problémů, se kterými se potýkáme, je ten správně jak si naplánovat ten náš pracovní program tak, abychom mohli splnit ten cíl, který jsme si stanovali, to znamená správný přeskum a kontrola eh, orgánů. Eh, my tady dohlížíme nad Frontex, víme, že SEKI se zabývá eh, bezpečností agent bezpečnostní agendou a já chci říci, že já se velmi těším na to, že pojedu do Lyonu a setkám se s kolegy z Interpolu, protože budeme hovořit o obchodování s lidmi, protože to jsou věci, které nekončí na hranicích Evropské unie. A z těch předcházejících jednáních eh, o, Frontex, o Frontexu vyplývá, že ve chvíli, kdy se lidé dostanou na vnější hranice, tak to už je v podstatě příliš pozdě a proto je třeba si uvědomit důležitost Eh, jednání s těmi zemi původu, hlavně co se týče obchodování s lidmi to znamená, že se musíme dívat za hranice Evropské unie ve chvíli, kdy chceme bojovat proti organizovanému zločinu, nebo pokud chceme nějakým způsobem eh, řídit nelegální přistěhovalectví. Jedna ze zajímavých věcí, které jsme zažili v Řecku, byla ta, že jsme mohli hovořit s místními řeky a hovořili jsme s mnohými, kteří jsou původem z Afganistánu, z Pakistánu, kteří cestovali eh, do Turecka a z Turecka se dostali až do Řecka. Řecka. Každý z nich zaplatil v průměru 5 tisíc euro pro to, aby se dostali do eh, Řecka nebo do dalšího jiného členského státu, do Paříže, do Londýna a tak dále. Takže já si myslím, že je velmi důležité, abychom vykonávali tuto kontrolu. A je také velmi důležité, aby zástupci těchto organizací se s námi setkávali pravidelně. Je to velmi důležité pro dohled. Eh, pokud tedy existuje nějaké téma, které je velmi důležité pro jeden nebo pro dva parlamenty, tak si myslím, že je velmi důležité, abychom se setkali i s dalšími zástupci parlamentu, abychom zajistili, že zástupci těchto agentur se setkali se zástupci národních parlamentů. Když jsem včera hovořil se svým francouzským eh, kolegou, tak jsme se shodli na tom, že by bylo velmi důležité, kdyby spousta z nás jaksi jela do Afganistánu, tak abychom mohli také e, správně ospravedlnit před našimi voliči, proč vlastně členové našeho výboru jedou e, do výboru. Ale ve chvíli, kdy hovoříme o zločineckých organizacích, o e, překupnících s drogami nebo o obchodnících s lidmi, tak to všechno začíná v Kábulu. A podstatě všichni lidé, kteří, proti kterým my poté bojujeme na našem území, vlastně pocházejí od tamtuť a to všechno potřebuje společnou akci nás všech. A co je velmi důležité právě u těchto věcí, ve chvíli, kdy kdy eh, se snažíme přivést k zodpovědnosti Evropské agentury, tak tady je velmi důležité sledování, konstantní sledování jejich práce. Je velmi důležité, abychom zajišťovali a stanovovali referenční hodnoty a cíle pro tyto agentury. My jsme tak nedávno učinili s hraniční eh, agenturou, která se zabývá ochranou vnějších hranic. My máme eh, každoroční pravidelná setkávání se zástupci naší národní agentury agentury a e, my v podstatě vždy z každého jednání výjde nějaký výsledek a my se vždy ptáme, co jste udělali za poslední dva, tři roky, jakým způsobem se ta situace zlepšila. A v tuto chvíli e, jsme jim, nebo na posledním setkání jsme jim položili 50 konkrétních eh, otázek a v minulém roce jsme se rozhodli, že budeme tuto agenturu hodnotit podle toho, jakým způsobem eh, se ta situace vyvinula v souvislosti s těmito 50 otázkami v rámci těch eh, otázek a v rámci této práce si myslím, že bychom v národních a v Evropském parlamentu si měli stanovit nebo vymyslet právě těch 15-20 základních otázek, které budeme pokládat těmto agenturám a které nám pomohou lépe vyhodnotit práci těchto agentur. A nyní poslední řečník našeho panelu, eh, paní eh, Lambert, která je z Evropského parlamentu, která nakonec přece jen dorazila. Ona je také členkou výboru Libé. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za prvé, že jsem dorazila pozdě. My jsme hlasovali, takže jsem tam musela být a za druhé, že jsem třetí osoba ze Spojeného království na tomto fóru, ale my tam my máme tedy mnoho politických hlasů, bych řekla. V Evropském parlamentu. Eh, já jsem také členkou mezi eh, institucionální pracovní skupiny, která se zabývá fungováním agentur. To je orgán, který vybírá eh, stud, eh, který, který studuje tedy zprávy a spolu s radou a s komisí kontrolujeme eh, a zjišťujeme, jak zlepšit efektivnost a odpovědnost všech agentur v Evropské unii. Vzhledem k roli Evropského parlamentu pro ty, kteří to mají rádi, je to uh, analytický list 32 z, toho hromad, té hromady, kterou jsme dostali. A co se týče role Evropského parlamentu, například ohledně jmenování ředitelů a dialogu o eh, odpovědnosti Evropského parlamentu, rozpočtová dimenze, ale samozřejmě to není naše jediná role přestože někdy jsou lidé posedlí otázkou rozpočtu, je to také otázka odpovědnosti. A e, přínos tohoto setkání bude určitě také užitečný e, v rámci té naší meziinstitucionální pracovní skupiny. E, práce spojená s agenturami souvisí také s výborem pro občanské svobody a jak říkal kolega Coelho, my stále ještě jsme poznamenaní tím mezivládním vývojem, který existoval předtím. Teď máme tedy ten evropský rámec. Rozpočet Evropská unie by měla být více než jenom sumou svých částí a musíme jaksi opustit ten mezivládní praxi a spíš se přesunout k meziparlamentní praxi. Způsob, jak se vzdálit od té mezivládní minulosti, je, myslím, právě problematika demokratické odpovědnosti. Když vidíme, jak státy jednají mezi sebou, vzniká čím dál větší prostor, který nepatří nikomu. A je velmi těžké a nebezpečné v demokratických režimech, když dochází k rozšiřování akcí některých agentur, které nikdo nekontroluje a nikdo za ně skutečně nezodpovídá, nezodpovídá za dohled nad, ně, nad nimi. Za poslední den a půl jsme e, například slyšeli, jak roste role agentur v souvislosti se třetími státy a e, například agentura na podporu azylu, tam jak si parlament vyjádřil velké obavy ohledně toho, jaké budou meze činnosti takového orgánu ve styku se třetími zeměmi a jaká příslušná legislativa bude v tomto rámci implementována. Samozřejmě ono to souvisí s, jaksi s příslušnými zákony, je to technické, my ty zákony jak si přijímáme, ale po každé rozhodnutí má prostě svou politickou dimenzi. Spolupráce s Frontexem, eh, to eh, problematika hranic třetích zemí, celá rostoucí problematika vnější bezpečnosti a také vidíme souvislost s dalšími orgány. Jedním z nich například je právě ten Frontex a jeho spolupráce nebo kontakty s NATO. Jak, a jak tady řešit problematiku kontroly a odpovědnosti. Nedostatek k takové té odpovědnosti potom právě eh, dělá problémy v tom, že nikdo nepřipustí, že to byly třeba oni, kdo vyslali konkrétní helikoptéru na konkrétní místo a to potom Eh, vyvolává otázku, jak třeba napravovat některé situace. Čili dohled je důležitý a jde o to, jak je nejlépe realizovat. To jsou všechno praktické otázky já se omlouvám, že jsem tady nebyla, ale mm, mm, mm, v parlamentu proběhlo několik studií v nedávné době. Jedna se zabývala souvislosti mezi Evropskou listinou eh, základních práv, jedna se týkala eh, parlamentního dohledu nad bezpečnostními a spravodajskými agenturami v Evropské unii. Oboje to samozřejmě vedlo k doporučením e, týkajících se tedy toho dohledu Evropského parlamentu a národních parlamentů. Není překvapením, že ty dvě studie vedou k trošku odlišným doporučením. My ve výboru Libe teda se na to budeme muset podívat, ale obě studie se shodují na tom, že je nutná kontrola, to je jasné, a že ta opatření musí držet krok a předcházet vývoji e, v jednotlivých agenturách. Doporučení z té studie týkající se dohledu nad spravodajskými agenturami doporučují vytvoření podvýboru v rámci LIBE, výboru LIBE ale my jaksi ne, nepodporujeme vytvoření nového meziparlamentního orgánu. V loňském roce jsme se tím zabývali a domníváme se, že je možné spolupracovat v rámci existujících foreb. Studie zaměřená na základní práva doporučuje trvalý meziparlamentní orgán, který by se specificky zabýval těmito eh, agenturami Eh, výbor Libe je tedy tam tím výborem, který, kterého se dotýká oboje, ale jsou i další výbory, které s tím mají co dočinění a samozřejmě také národní parlamenty, takže je potřeba ehm, třeba vytvářet eh, důvěrné pracovní skupiny ve spolupráci s národními parlamenty, analýzy rizika, eh, analýzy eh, hrozeb z třetích zemích a podobně vytvořit takový základ těch operací, tak aby bylo možno také se zabývat při přiměřenosti eh, a co se týče rozpočtu, samozřejmě eh, rozpočet eh, nás provází všude. Jedna z obav, které máme tady v Evropském parlamentu, je způsob, jakým jsou agentury využívány, předpokládá nějakou minimální potřebu demonstrovat Eh, že se něco děje a nevíme, jestli je to dostatečně přiměřené a efektivní. My jsme tady slyšeli o výměnách názorů mezi parlamenty, to je velmi důležité. A výměna informací potřebuje být nějakým způsobem formalizovaná mezi jednotlivými parlamenty a Evropským parlamentem jestli to budou ta slavná kontaktní místa, nevím, to je ten evropský žargon. Každopádně to je způsob, jak bychom mohli jaksi e, identifikovat různé trendy, které vyvolávají obavy. Třeba mám nějakou obavu e, a nevím, jestli je to vnímáno jako hrozba v Dánsku, v Portugalsku a podobně a pak je potřeba se na to detailně podívat. Bylo by také pro nás v Evropském parlamentu užitečné, kdybychom měli vhled do eh, operativy, do aktivit eh, přímo národních parlamentů v této oblasti. A my ve výboru Libe, jeden z našich místopředsedů, je právě zodpovědný za to, že takovýto dohled budeme realizovat systematičtěji a Eh, skutečně, jak jsem říkala, je třeba taky zapojit i ostatní výbory, jak tady v Evropském parlamentu, tak v národních parlamentech, protože to se netýká pouze otázek vnitra, to se týká celého souboru dalších témat. Jakmile se začneme zabývat problematikou bezpečnosti, souvisí to s nezákonnou migrací a, a, celou, a s celým tím mezinárodním rámcem problematiky lidských práv. Čili tady je eh, pro nás toto setkání velice důležité a, a vezmeme to v potaz v naší práci a i my ve výboru, myslím, budeme ještě mm, uvažovat o tom přesně, co říkal kolega eh, eh, vás, to znamená to, to, to monitorování tedy těch výsledků, spíš bychom se měli jaksi zaměřit na určitá témata, spíš než jenom sbírat náhodné otázky, protože je třeba snažit se, jak si tu diskuzi vést nějakým instrumentálním způsobem, protože agentury čelí celé řadě závažných problémů, které mají velký vliv na život občanů Unie i e, v zahraničí. Děkuji. Děkujeme a tím se dostáváme na e, konec vystoupení panelistů a teď bude Eh, pokračovat zase diskuse s tím pravidlem, že se každý drží dvou minut. Mám tady přihlášené pouze dva řečníky, takže pokud by si někdo další přál eh, mluvit v této části <laughs> diskuse, tak mi prosím dejte vědět. A paní Eva Talenfine ze švédského Reichstagu. Eh, <clears throat> um, Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za udělení slova. Já jsem přesvědčená, že to byly užitečné dva dny, ty diskuse byly velice plodné. Jakožto členka parlamentního výboru ve Švédsku, eh, justičního parlamentního eh, výboru, my samozřejmě se zabýváme monitoringem činnosti, především pokud je o prevenci trestné činnosti ehm, Monitoring je velice důležitý, protože taková to eh, činnost eh, se dotýká eh, problematiky základních práv a svobod občanů. A samozřejmě parlamentní dohled je velice důležitý, tak abychom zajistili vyváženost mezi opatřeními pro ochranu občanů a opatřeními, které budou omezovat svobody jednotlivce. Eh, smlouva eh, fungování Evropské unie eh, stanoví i úlohu národních parlamentů, jakožto dozor Europolu, Eurojustu, Eurojustu a mm, musí tedy sehrávat svoji úlohu v tomto procesu. Výbor pro justici švédského parlamentu zastává názor, že by měl fungovat společný postup dohledu nad Europolem a Eurojustem. A měl by existovat i jasný časový rámec. Měl, ta eh, akce by měla být jednoduchá, konkrétní a rychlá. A je třeba eh, za tímto účelem stanovit jasné kompetence. by bylo, bylo by vhodné, kdybychom měli nějaké společné meziparlamentní fórum. Eh, je velice důležité, aby národní parlamenty a Evropský parlament No, všech 28 subjektů eh, se účastnilo eh, na nějaké vyvážené úrovni. Eh, musí to být skutečně společné fórum. Jedna důležitá věc, v současné době existuje dokumentace, která přichází která musí přicházet včas. Já jsem přijela včera, a dostali jsme celou řadu eh, papírů a není možné se vlastně ani zjistit, co tam je. Takovéto fórum je eh, výbornou příležitostí pro diskusy. Eh, měli bychom diskutovat i o návrzích komise ohledně víceleté strategie, ohledně operačních plánů. Monitoring by se měl převážně zaměřit na eh, sledování, dosahování výsledku a na strategie. Závěry švédského parlamentu pokud jde o ty návrhy eh, ohledně společného dozorčího orgánu a diskuse o strategii pro Europol a Eurojust, eh, Eurojust musí být tedy dotažený do konce. Děkuji. Děkuji. Paní Margaret Dobor z nizozemského senátu. Děkuji. A děkuji vám všem za účast, za tu diskusi, která tady proběhla. Já bych ráda řekla, že si myslím, že ta diskuse by byla mnohem lepší, kdybychom mohli se lépe připravit. A e, souhlasím s předřečníky. A rovněž bychom se měli také e, více zacílit, e, co je předmětem diskuse na tomto zasedání. E, dostali jsme celou řadu informací, to je velice dobře. E, dozvěděla jsem se plno věcí, e, které jsem nevěděla. E, ale otázkou je, jak to bude pokračovat dál. E, je to mm, možná něco, co bych, nad čím bychom se měli zamyslet. Ten, to příští zasedání by mělo být více zacílené. Eh, pokud jde o eh, odpovědnost eh, agentur, Někteří eh, řečníci se zaměřovali na tu národní úroveň. Já si myslím, že je velice důležité vypracovávat národní eh, zprávy, které jsou projednávány v rámci národních eh, parlamentů, následně tedy na té úrovni Evropského parlamentu a musíme posílit tu odpovědnost. Je důležité, aby existovala tedy te, nějaký společný dohled a je poněkud e, zklamáním, že tady nemáme nějaký skutečný krok ku předu a skutečnou diskusi zaměřenou právě na tuto problematiku. Myslím si, že je to velice důležité a mělo by, sem, e, mělo by se o tom mnohem podrobněji diskutovat v nějaké odpovídající formě, tak, aby to skutečně mohlo fungovat. A já doufám, že e, výstupem této Eh, diskuse nebude jenom to, že budeme mít příští rok další konferenci, ale že budou nějaké konkrétní eh, kroky, které budou do budoucna učiněny. Děkuji. Dobře, pokud by se někdo další hlásil o slovo dříve, než eh, dám mu prostor panelistům odpovědět, budu rád, protože nám ještě zbývá čas, ale jinak vrátím slovo panelistům. Nikdo další nežádá o slovo? Dobrá. Takže já to vezmu v opačném pořadí odleva. Takže nejprve kolega Kate vás děkuji, Lotte Harry. Oba řečníci ze Švédska a z Nizozemska zmínili, že je potřeba eh, follow-up, monitorování. Eh, to je skvělé, že to přichází z Bruselu. Je vždy dobré Eh, takové detailní informace dostávat a mít je po ruce. Za druhé je potřeba také, že tady bylo zmíněno, že je potřeba, aby existovaly následné kroky po tomto zasedání. Já až se vrátím eh, domů, já to eh, bude, že se Eh, budu snažit informovat, které státy se zúčastnily, podívám se na vaše webové stránky a zjistím, eh, a podívám se, čím se zabýváte třeba. My se zabýváme eh, radikalizací v populace a nebo hek, útoky, hackerské útoky na telefony, ale já nevím, třeba co Kevin Hopkins, které který také eh, přišel ze Spojeného království a nevím, co je jejich výbor eh, projednává. Přitom zasedají v sousední místnosti. Čili my eh, při vší úctě k Evropskému parlamentu a mně se e, líbí, co e, tady zaznělo, že by to byl takový kontaktní bod, to je dobrý, dobrá myšlenka, ale do budoucna taky si myslím, že nám nic nemůže zabránit vrátit se do svých národních parlamentů a, a říci, že bychom se měli zabývat tím a tím. Takže já se chystám navštívit webové stránky všech národních parlamentů, abych se podíval, čím se zabývají. Pokud děláte něco stejného jako třeba my v souvislosti s Europolem, tak nejlepší bude vyměnit si informace, tak abychom nedělali duplicitní práci. Eh, pokud děláte nějaké studie a podobně, když přijde ředitel Europolu nebo šéf Frontexu přijde mezi nás, tak já rád rozešlu e-mail, ne, eh, na, na Facebook ani na Twitter, na to já jsem moc starý, ale starý, staromodní e-mail pošlu. Eh, Maďarsko taky ukazuje, že taky mají staromodní e-maily. <laughs> Dobrá. Hmm a myslím, že se můžeme snadno kontaktovat, můžeme se prostě informovat o tom, co děláme, o těch hlavních společných hrozbách. Já nevím, třeba takový příklad. E, Eh, Spojené státy a Velká Británie mají specifické vztahy, ale teprve na návštěvě ve Washingtonu jsem zjistil, že šéf výboru ve Washingtonu se zabývá radikalizací populace v, v Americe, stejně jako my. A před 14 dny jsem mu tedy zavolal a eh, bylo strašně užitečné, že jsme si vyměnili informace. A toto ještě třeba bude s Portugalskem, Švédskem, Nizozemskem. To je, to je opravdu na nás udělat tohleto, nikdo to za nás neudělá. A mezi tím Jean může eh, eh, prostřednictvím místo předsedy eh, se také teda tím zabývat. A konečně my jsme teď měli eh, v Londýně konferenci o obchodování s lidmi, lidé přišli účastníci z různých členských zemí a to je další způsob, jak spolupracovat. Jestliže se zabýváme nějakým speciálním tématem a mohu vám říci, že Europol není jaksi naprosto centrálním zájmem naší práce, a, ale pokud děláte něco, nějakou akci spojenou s Europolem, tak já moc rád eh, vyšlu někoho z našeho výboru, aby se té konference zúčastnil, protože čím více budeme v kontaktu kontaktu, tím to bude lepší. Děkuji. Pan Coelho. <clears throat> Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co jste řekl v souvislosti s tím, co je třeba provést v rámci tedy toho follow-up. Já jsem včera hovořil osobně s několika kolegy a já se obávám, že budeme osud odcházet s tím, že se vlastně nestane nic nového. Myslím si, že sdílíme ty stejné názory na to, že naše spolupráce by se měla změnit, měli bychom zajistit více transparentnosti a odpovědnosti, a to se týká jak národních parlamentů, tak Evropského parlamentu. Hovořil jsem s koordinátory a byro našeho výboru se jistě setká. Budeme hovořit o závěrech tohoto setkání a pan López Aguilar předložil konkrétní návrh. V rámci něhož se snaží stanovit společný postup který by mohl nějakým způsobem posílit hodnotící systém těchto agentur. Doufáme, že tedy k tomu dojde co nejdříve. A stejně jako eh, řekla zástupkyně nizozemského parlamentu, tak je velmi dobré mít více kontroly i ze strany národních parlamentů protože si myslíme, že zástupci těchto agentur by se měli zodpovídat i před míst národními parlamenty, ale potřebujeme společný podstup, protože to jinak nebude fungovat a já doufám, že ten návrh pana Lopeze Aguilara bude předložen co nejdříve a bude také co nejdříve uplatněn a myslím si, že jedním ze závěrů této konference by tedy mohl být společný hodnotící postup evropských agentur. Děkuji. Paní Lambert. Děkuji. Já jsem právě slyšela, co říkal na místo předseda našeho výboru a já se k tomu ještě vrátím, ale já si myslím, že je velmi užitečné ve chvíli, kdy víme tedy přesně, kdo je tedy ta konkrétní osoba, která se ujme určité aktivity. Myslím si, že vzájemné návštěvy jsou také velmi důležité, protože to je také způsob, jakým spolupracují agentury. To znamená, ano, zástupci členských států, ti se setkají, domluví se na tom, na čem budou spolupracovat a toto je samozřejmě i jejich úloha, to je jejich eh, role, eh, role těch řídících orgánů a řídících orgánů. Eh, to znamená, že to je důležité pro odpovědnost a pro přeskum. Co se týče následujícího setkání, možná, že bychom se měli snažit vypracovat klíčové otázky, kterým se budeme věnovat a předložit vám je co nejdříve, s co největším eh, předstihem. A samozřejmě vám poskytnu také co nejvíce podkladových eh, materiálů, protože mm, to tady zaznělo jako kritika. Myslím si, že to bude velmi, velmi užitečné, i kdybych abychom nestihli přečíst celé ty dokumenty, tak aspoň ta vysvětlující prohlášení. Musíme si tedy e, stanovit, jak si, které budou ty základní tematické celky, které by mohly být zajímavé pro všechny, nebo zdali se budeme rozdělovat do nějakých pracovních skupin. E, Eh, protože je třeba podělit se o naše zkušenosti z oblasti organizovaného zločinu, ochrany lidských práv eh, a, tak dále. A já jsem si jistá, že spousta z vás bude odcházet právě s těmito myšlenkami a snahou něco z nich vytvořit. Eh, je třeba tato setkání trošičku zproduktivnit, aby byla opravdu efektivnější, abychom měli jaksi při odchodu z této konference pocit, že víme, co je třeba učinit a já si myslím, že že to by bylo opravdu eh, velmi důležité a měli bychom se zamyslet nad tím, jak to zorganizovat, jak to zajistit. Děkuji. Já se obávám, jak víte, že eh, kolega Pisko musel na letadlo a předseda Aguilar mě požádal, abych ho omluvil, protože on má nějaké aktivity spojené s polským předsednictvím eh, v souvislosti s jiným tématem, takže tady nejsou na eh, závěr našeho zasedání. Dříve, než se to pokusím schrnout, tak bych měl ještě jednu žádost tady do pléna. A eh, já bych rád, abychom dali slovo panu Paggio z Českého parlamentu. uh... Děkuji, pane předsedo, jen k organizační, organizační poznámka. Na příští zasedání bych eh, byl rád, kdybychom ty dokumenty mohli dostat eh, dopředu, jak říkala tady ta dáma ze Švédska. Já tady mám hromadu papíru na stole a bylo by možná dobré, kdybychom je mohli mít dřív, abychom si je mohli pořádně přečíst. A druhá věc, která se týká organizace v té diskuzi jsem mm, zaslechl otázku týkající se vnitřních hranic a e, v Francie. A ve skutečnosti tady nezazněla odpověď na tuto otázku, tak možná na příští schůzku bychom mohli mít dvě kola otázek. První kolo otázek, potom by odpověděli zástupci agentur a Evropské unie a podobně. A potom druhou otázku eh, ze strany eh, národních parlamentů, protože si myslím, že by to eh, přispělo k plodnější diskusi. Děkuji. Děkuji za vaše přispění do diskuse. Já také děkuji panelistům za jejich přispění a chtěl bych se pokusit pouze mm, tady shrnout pár věcí, jakožto dočasný předseda zasedání e, složeného z 27 členů plus Evropského parlamentu, e, tak určitě se může stát, že e, v někomu třeba to nebude vyhovovat, ale přesto já jsem zaznamenal, že při té naší minulé diskuzi byly jednotné pohledy a já jsem neslyšel jediného člověka, který by třeba řekl, že potřebujeme novou instituci, která by vznikla speciálně za tímto účelem. A z mého pohledu a z pohledu mojí organizace Simovny lordů by bylo zbytečně byrokratické a nežádoucí. E, jak e, mě potěšilo, co e, navrhuje výbor Libe, že by, to, že by o tom měli jak se informovat experti a uvidíme, jak kam to půjde, ale nikdo po, po takovém orgánu nevolal. Na druhou stranu jsem slyšel mnoho reakcí na to, co navrhoval předseda Aguilar, a sice, že zasedání příští rok v tomto formátu by mělo být takové systematičtější, efektivnější, eh, takové eh, více ehm, eh, při zemi, tak abychom mohli skutečně se dostat dál než v minulých zasedáních. A já si myslím, že to je opravdu cesta do budoucna a doufám, že to nevyvolá jaksi eh, nesouhlas nikoho dalšího, protože v tomto eh, myslím, že by bylo dobré, abychom se sešli v říjnu 2012 v tomto formátu a doufám, že i více národních parlamentů na základě letošní zkušenosti bude zastoupeno příští rok, protože se mi zdá, že ty hrozby jaksi se postupně eh, jaksi scházejí a v v této oblasti parlamenty, národní i evropský, se musí nějakým způsobem do toho zapojit, ať už se eh, jedná o eh, dohady o tom, kdo má čeho pravomoc, k čemu podle eh, nové smlouvy. Teď ta Lisabonská smlouva to říká zcela jasně. Evropský parlament prostřednictvím rozpočtu rozpočtové pravomoci a kontrolní pravomoci a legislativy má jasnou roli. Takže jediná citlivá rozumná věc je, myslím, toto takto eh, brát a tato zasedání, která eh, začala ve zcela jiném kontextu, budou muset jaksi se eh, vlastně přizpůsobit stávající situaci. My tady máme předsedu výboru Libe a někoho z národních parlamentů s tím, že národní parlamenty mají mm, vždy příležitost, že dva, vystoup, dva zástupci národních parlamentů vystoupí potom jeden zástupce Evropského parlamentu, to pravidlo je jasné a nejsou dohady o tom, kdo má přednost nebo co, protože to není potřeba. E, každý máme své odpovědnosti, i národní parlamenty, i Evropský parlament a prostě ty odpovědnosti musíme nést a řešit v rámci vlastních jednacích řádů a podmínek a podobně a tak já navrhuji, abychom takovým kolektivnějším způsobem pracovali efektivně obtížněji. A e, my jsme tady v té diskuzi narazili na jasnou hrozbu a na jasný problém, že potřebujeme mít databázy dostatečně v předstihu včera například paní komisařka říkala, že má v úmyslu zajistit, aby příští rok výroční zpráva o Europolu byla k dispozici dostatečně včas, aby se dala projednat na tomto zasedání. A já doufám, že tento závazek se bude týkat i ostatních agentur, tedy Frontexu a Eurojustu, tak, abychom měli databáze informací, eh, které mm, by mohly využívat jak národní parlamenty, tak Evropský parlament a všichni, kteří potom eh, se zúčastní tohoto zasedání příští rok. Čili já velice doufám, že to, co tady slíbil eh, předseda Aguilar a komisařka Mastremová, povede skutečně k pozitivní reakci k tomuto, eh, k te, eh, aby se vyřešil tento problém, který tady zmínila řada účastníků, protože nemá smysl dostat na stůl hromadu papírů a je potřeba je vidět v předstihu. A národní parlamenty by měly komunikovat s Evropským parlamentem, pokud má mají nějakou, nějaký návrh nebo představu nebo myšlenku v souvislosti s fungováním těchto agentur a co by eh, eh, eh, rádi projednali. Já se domnívám, že to bude zcela velice vítané a by to samozřejmě také zase umožnilo dalším evropským parlamentům a Evropskému parlamentu připravit se na to téma v předstihu. Za třetí, je tady zjevná potřeba, a všichni o tom mluvili, eh, větší vzájemné informovanosti mezi jednotlivými parlamenty, národními, evropským a tak dále, tak aby mohli využívat eh, užitečné informace od sebe navzájem, a eh, aby se seznamovali s problémy a obavami, které sdílejí a podobně. Já doufám, že jsem nepřekračil hranici své eh, pravomoci. Eh, nicméně eh, já uplatním několik návrhů, které tady předseda Aguilar vyslovil, až se vrátím k nám do výboru a doufám a jsem přesvědčen, že tak to učiní mnozí. A myslím si, že potom výsledkem toho bude e, zasedání od teďka za rok, které bude efektivnější, systematičtější, e, účastníci budou lépe informovaní než letos a e, pokud se nám toto podaří, podaří se vytvořit nějakou jaksi formu databáze, tak potom si myslím, že na základě článku 88 smlouvy o fungování Evropské unie nám umožní realizovat ten potřebný eh, parlamentní dohled nad agenturami, aniž bychom k tomu potřebovali vytvářet nové struktury. Čili pokud všichni souhlasíte s těmito závěry, Pan Aguilar mě požádal, abych zasedání také sám uzavřel, protože se opravdu velice hluboce omlouvá, že musel jít pryč, ale on zastupuje Evropský parlament na zasedání s polským předsednictvím a proto bylo absolutně nutné, aby byl tam. Takže já za jeho nepřítomnosti děkuji jemu i jeho kolegům a sekretariátu eh, Evropského parlamentu, kteří zorganizovali tento, toto, tuto schůzku a já doufám, že eh, zase eh, tu práci eh, posunou dál ve spolupráci se sekretariáty národních parlamentů, které musí být také zapojeny, protože to jsou rovnocení partneři, nikoli podřízení a doufám, že příští rok eh, toto zasedání eh, bude takové, že pan Aguilar za něj bude hrdý a my všichni budeme spokojeni a eh, na závěr děkuji výboru Libe za všechno, co udělali pro to, aby tato dvoudenní diskuse byla úspěšná. Děkujeme. Tím končím dnešní zasedání.